Euh, Dobrý den, prosím pěkně, posaďte se. Já bych navrhl, abychom zahájili eh, naše pracovní zasedání, zahajovací zasedání výboru PES. Dovolte, abych vás všechny srdečně přivítal. Doufám, že jste si dobře odpočinuli. Eh, eh, někteří už měli narušený odpočinek těmi intenzivními začátečními dny. Já tady mezi námi vítám předsedu výboru pro zemědělství který už nás hodně nechal pracovat, dal nám hodně práce v posledních dnech. Smím-li si troufnout to tak říci. Eh, doufám, že tady všichni se strávili příjemné prázdniny podle vašich představ a mm, eh, vrátím se k kontextu práce našeho výboru PEST. Vítám mezi námi naše hosty Někteří z, přijeli z Austrálie, z Kanady, ze Spojených států. A potom upřesním ještě jejich jména. Děkuji za to, že jste dnes přijeli a <clears throat> rád bych formálně zahájil naši práci předtím, než upřesním obsah pořadu našeho dnešního zasedání. Mm, nedostali jsme k návrhu pořadu jednání žádné námitky, takže můžeme považovat eh, pořad jednání za schválený, tak jak vám byl zaslán. Eh, Vzdělení předsedy tlumočení dnes je k dispozici v 16 jazycích. Eh, jak je obvyklé, schůze je disponibilní v příslušných aplikacích a také je web streamována. Dnes tady máme také televizní tým, který má povolen vstup institucemi. Je to francouzský kanál 24, France 24. Vítám jejich přítomnost. Nemáte-li námitky z vaší strany týkající se zápisů předešlé schůze? Nedostali jsme žádné námitky na schůze 15. května, 17. 18. 20. 8. června. Jsou schváleny eh, nebudou-li vzneseny námitky. To znamená, mohu konstatovat, že i tyto zápisy byly schválené. A dovolíte-li mi, vrátím se teď k účelu naší schůze dnes. Všichni dohromady jsme se rozhodli s celými, se všemi skupinami, že dnes provedeme komparativní analýzu schvalovacího procesu v zemích OECD. A než vstoupíme do jádru debaty, víme, že náš výbor pracuje v kontextu, který nám dává povinnost velice přísně bdít. Nad naší práci srpen byl nabitý událostmi, protože došlo k první jurisdikci v Kalifornii v srpnu v této oblasti a vidíme, že i toto je otázka, která nám dává ještě větší povinnost Eh, třeba, že se povinně nepřebírá tedy mm, jurisdikce z jedné země do druhé, abychom se touto otázkou zaobírali ještě intenzivněji, abychom se dopracovali k tomu, co chceme, a sice ke zlepšení možnosti hodnocení na základě konkrétních a ctižádostivých eh, snah eh, k schvalování pesticidů musíme bdít nad kvalitou a být velice náročný, náročný v této práci. Bart Stas je naším zpravodajem za zelené a také zpravodaj za zelené. Každý z nás, každý člen tohoto výboru musí zvážit tento inter, nadnárodní a nadkontinentální fenomén. My jsme se původně rozhodli pozvat tři hosty abychom se snažili zkompletovat eh, šíři naší práce. Máme tady kontroverzní informace, kontroverzní zájmy. My chceme provádět komparatistiku, abychom mohli správně vyhodnotit toto téma a proto eh, jsme se snažili eh, pozvat hosty. Pozvali jsme pana Parkera z Austrálie, pana Jean Parkera z dále hosta z Kanady a hosta z USA z Kalifornie paní Mariu Verde Kalos z Kanady potvrdila svůj příjezd, ale už jsem informoval služby sekretariátu v posledních dnech, že v neděli nám oznámila, že nebude moci přijet a my jsme prostě neměli příležitost najít hradu. My jsme se snažili prostě najít nějakou rovnováhu, abychom nalezli někoho, kdo by ji nahradil. A nakonec dnes tady máme pana Kevina tedy ze Spojených států, který k nám promluví dnes odpoledne. Dámy a páni, přednášející, my jsme zahájili skupinu konzultací s politickými stranami. Chtěli jsme vědět, zda budou souhlasit, aby pan Kevin přijel, protože to původně nebylo plánováno. Já jsem konzultoval koordinátory a dostali jsme jednu námitku z GUE 25. snad. Ale protože GUE je jediná skupina, která vznesla námitku, Eh, vidíme, že funguje naše demokracie, ale přesto, přes tuto jednu námitku se eh, bude schůze odvíjet tak, jak byla plánována. To znamená, že i pan Kevin dostane slovo. Samozřejmě, jak bych to měla říci, dnešní zasedání by nám mělo umožnit srovnávat postupy, eh, které se provádějí v zemích OECD s našimi postupy. Každý přednášející bude mít příležitost prezentovat své téma. Je to určitou formou slyšení, jistě jste o tom slyšeli. Každý z panelistů dostane tedy příležitost na 10 minut a moc vás prosím, abyste respektovali tuto dobu a poté dostanou slovo dva spoluspravodové za EPP paní Delaj, která nahrazuje původní kolegyni a pan Bart Stas za zelené samozřejmě. A poté otázkou jedné minuty vy znáte ten proces, ten postup, ale připomínám to, abychom respektovali tento postup, Každá otázka a jistě si vzpomínáte, že každý budete mít tedy minutu na otázku, abyste přímo řekli, na koho tuto otázku směrujete a Potom ten, na koho směrujete, bude mít dvě minuty na odpověď a pak, když nebudete spokojeni s touto odpovědí poslanci, můžete doplnit svou otázku během 30 vteřin. Tak to tedy vypadá postup. A poté, co si vyslechneme eh, zpravodaje, přejdeme ke, spravo, ke s stín koordinátorům a potom dostanou slovo jednotliví poslanci právě na tu minutu, jak jsem to popsal. Eh, očekávám že získáme nové impulzy a také nové informace pro naši práci, která pomůže ještě vylepšit, zkompletovat naše informace eh, v, našich, v našem ctižádostivém úsilí. A teď vám navrhuji, abychom tedy zahájili naše zasedání a dávám hned slovo panu Chris Parkerovi z australské agentury. On je jejím generálním ředitelem. Máte 10 minut, abyste nám představil postup, který v současné době v Austrálii funguje. Máte slovo. Thank you, Chair. Děkuji za slovo, pane předsedající. V Austrálii pokud jde o oblast zemědělství veterinárních chemických látek, tak to je regulováno na základě nezávislé, nezávislým úřadem, který je zodpovědný pro registraci pesticid a těchto látek, pokud jde o jejich dodávku u nás v Austrálii. To znamená, že dochází k registraci, k kontrole výroby, samozřejmě i prodeje. Samozřejmě, že zde máme určité mechanismy, které umožní tomuto úřadu, našemu australskému úřadu, aby došlo i k určitému dohledu nad trhem, testování a samozřejmě efektivní efektivitě a účinku těchto látek. Naše vláda spolupracuje zároveň se státními teritoriálními samozprávami, které hodnotí toto riziko, řídí toto riziko. To je samozřejmě velice důležité. Komercializace jednotlivých produktů, způsob jejich uskladňování a tak dále. Státní a teritoriální samozprávy regulují a monitorují i to, jakým způsobem chemické látky jsou používány. Máme 50 9 milionové odvětví, které řídíme, zároveň to spadá chemické odvětví, snažíme se samozřejmě řídit bezpečnost, dopad na zdraví, na zdraví lidí, zvířat, životního prostředí. Ten náš přístup je založený na hodnocení rizika, vědeckém přístupu Samozřejmě, že v mnoha oblastech jsou to pesticidy, herbicidy, fungicidy, látky, které jsou nebezpečné a které samozřejmě mají dopad na životní prostředí, eh, na samozřejmě na mm, jednotlivé zemědělské produkty a tak dále. Čili my regulujeme tyto produkty, máme strukturovaný postup, eh, legislativu, hodnocení rizik, hodnocení nebezpečí, tak aby tyto produkty samozřejmě byly bezpečné, aby neměly negativní dopad například na naše obchodní vztahy. Snažíme se pochopit určitě profil rizika jednotlivých součástí těchto látek a zároveň zhodnotit, jaký by mohly mít dopad na eh, lidi, zvířata, eh, zemědělské prostředí, životní prostředí. Toto hodnocení těchto látek hodnotí toxicitu, No to znamená ten možný škodlivý užitek a zároveň i expozici vůči těmto produktům. Jsou tam minimální požadavky, pokud jde o snižování těchto rizik. Aplikujeme různé právě pravidla, aby došlo k bezpečnému používání těchto produktů až poté dojde k jeho schválení a využívání. Mnoho těchto látek, které jsou registrovány, můžou mít škodlivý dopad. Ovšem to samozřejmě může být minimalizováno na té minimální úrovni na základě vhodných opatření, které máme rovněž k dispozici. Máme regulační rámec, který je opravdu velice solidní, snažíme se ho zlepšovat, naše ministerstvo roste, samozřejmě, že i klimatické změny na to mají dopad v kontextu digitální Ho eh, světa se snažíme samozřejmě reformovat tuto legislativu společně s vládou, zúčastněnými stranami, jednotlivými odvětvími a snažíme se samozřejmě vytvořit takovou opravdu eh, regulační pružnost této oblasti a samozřejmě zlepšit ochranu pro lidské zdraví, zvířata a i životní prostředí. Zemědělská, veterinární, chemické látky hrají velice důležitou roli v našem hospodářství. Jednak těch 59 milionů té zemědělské produkce, o kterých jsem se zmínil, příjmy prodej těchto produktů mm, je někde 3,5 miliardy australských dolarů, čili skutečně je to velice důležité. Máme zde mm, opravdu mm, několik desítek tisíc lidí, kteří jsou zaměstnaní v tomto odvětví přímo i nepřímo, například prostřednictvím různých sítí. Veterinární sektor je menší v tomto odvětví, ale zároveň mm, představuje velice důležitý příspěvek mm, asi 1 miliarda e, australských dolarů. Samozřejmě, že potřebujeme, že je zde veliká poptávka po těchto produktech PPP. Máme zde Eh, službu, která podporuje inovační přístup pro celý zemědělský sektor. My se snažíme sdílet eh, naše informace a zkušenosti s jinými státy, hodnotíme riziko, máme určité eh, hlavní směry pro regulaci, pro výrobu, pro podporu všech těchto odvětví. Samozřejmě, že se zúčastníme i globálních různých přeskumů, které jsou pro nás důležité. Ehm, naši máme z Nového Zélandu, z Kanady, společné trilaterální výbory, které jsme zahájili v roce 2016 a zároveň se snažíme o mezinárodní asistenci, výměnu dat, um, které poté využíváme i u nás. V roce 2017 a 2019 jsme využili tuto asistenci, pokud jde o mezinárodní data i od jiných regulačních orgánů pro různé rozhodnutí, která se týkaly žádosti o 28 produktů a 19 povolení. My, se, my samozřejmě pracujeme i na zlepšování našeho přístupu, proaktivního přístupu, pokud jde o žadatele, aby předkládali veškeré mezinárodní informace, které mají k dispozici, když žádají o registraci u nás v Austrálii. Samozřejmě, že jsou například i OECD, se kterými diskutujeme, jsme v kontaktu, snažíme se nalézat nové možnosti pro mezinárodní harmonizaci v tomto ohledu. Samozřejmě, že jsou to i otázky škůdců, nemocí, kterými se zabýváme, nemocemi zvířat, dopad na zemědělství, na obchod a tak dále. My naštěstí um, netrpíme mnoha těmi škůdci, kterými zbytek světa a tak dále. A samozřejmě že chceme chránit životy našich lidí, odvětví, životního prostředí, zvířat před jakýmkoliv škodlivým dopadem. Regionální rozdíly samozřejmě budou mít dopad na jednotlivá regulační rozhodnutí, ale pouze zlepšenou harmonizaci a mezinárodní, na základě mezinárodní spolupráce vytvoříme robustní regulační rozhodnutí, která budou založena na důkazech, na vědě, na hodnocení rizik. To samozřejmě samozřejmě může, to je jediná cesta, jak podpořit globální výsledky v tomto ohledu. Děkuji, pane předsedo, děkujeme, děkujeme za tento příspěvek, říká pan předseda. A nyní rovnou postupujeme k dalšímu e, našemu řečníkovi, kterým je Richard O'Cohen, který je z Kanady, je to výkonný ředitel kanadské agentury a samozřejmě, že očekáváme velice zajímavé informace. Děkuji, pane předsedo, za příležitost tady dnes pohovořit o tom, jak jsou pesticidy regulovány v Kanadě. Já jsem ředitelem naší Národní regulatorní agentury. Jde o federální agenturu, která podléhá ministerstvu zdravotnictví a naším úkolem je chránit lidské zdraví a životní prostředí a z toho se odvíjí náš mandát. APVMA e, funguje jakožto federální orgán, u kterého je možné podat žádost o registraci e, pesticidů a pouze pokud tuto registraci získáte, můžete pesticidy e, dovážet nebo případně vyrábět v Kanadě. Máme solidní regulatorní systém navržený tak, aby chránil lidské zdraví a životní prostředí. Máme také určité ústavní záruky, které umožňují omezit užití pesticidů, ale i výjimky z tohoto striktního přístupu. Než dojde ke schválení pesticidů, je třeba provést rozsáhlý průzkum dopadu na životní prostředí a lidské zdraví a to znamená, že se opíráme o celou škálu výsledků vědeckého výzkumu, zvažujeme celou škálu rizik, který před, které produkt může představovat. A posuzujeme nejenom tedy jednotlivé přísady, ale také eh, konečné složení produktu. A to vše tedy probíhá na federální úrovni na půdě naší agentury APVMA. V rámci laboratorních zkoušek dodržujeme mezinárodně uznávané protokoly, jako například ty, které používá OECD, a používáme také obecně zažité vědecké indikátory. Ve chvíli, kdy hodnotíme potenciální eh, expozici, no, tedy to riziko, kterému mohou být vystaveni lidé či eh, životní prostředí, opíráme se o legislativně stanovené limity eh, minimálních reziduí pesticidů, které můžeme najít v našich plodinách. Jakmile je pesticid v Kanadě schválen, i po uvedení na trh je nadále kontrolován z eh, pohledu potenciálního rizika dochází ke pravidelnému statutárnímu opětovnému hodnocení i k mimořádnému hodnocení na základě podnětů a případně regulatorně zasahujeme tam, kde je to potřeba, pokud zjistíme, že došlo k ohrožení lidského zdraví nebo životního prostředí. Post označení pesticidů je upraveno legislativně, musí obsahovat návod k použití i informaci o potenciálních rizicích. Eh, informace na eh, štítku samozřejmě nezaručí skutečnou bezpečnost produktu. My jsme zaznamenali případy nedodržení návodu a případ nebo údajů o složení produktu, ale tuto situaci tedy pozorně sleduje. APVMEA e také pozorně sleduje nejnovější vědecký vývoj v oblasti pesticidů, studujeme pravidelně vědeckou literaturu, spolupracujeme s ostatními regulátory, včetně členských států Evropské unie a agenturami jako je EFSA, a také se účastníme jednání na mezinárodních fórech, například na půdě OECD nebo Codex Alimentarius. A pravidelně tedy vyhodnocujeme aktuální poznatky v oblasti pesticidů a biocidů. Probí, Provádíme také opětovné hodnocení již fungujících pesticidů každých 15 let. Minimálně opět hodnotíme tedy jak celkové složení produktu, tak jednotlivé přísady, abychom si ověřili, že užití jeho pesticidu je nadále přijatelné. Můžeme se soustředit například na konkrétní aspekty, které vzbuzují obavy, Například obavy, na které upozornily jiné členské země OECD, které se rozhodly zakázat některé aktivní přísady nebo dokonce celé produkty. Naše legislativa vyžaduje, aby žadatel a držitel registrace nahlásil všechny případy ohrožení lidského zdraví či životního prostředí, ke kterým došlo naší agentuře, což nám umožňuje kontrolovat aktuální situaci a přijímat nezbytná nápravná opatření tam, kde je to třeba. Také chci říci, že všechny, všechna zásadní rozhodnutí se opírají o rozsáhlý proces veřejných konzultací, kdy veřejnost má přístup k protokolům o vyhodnocení rizik a e, zkoumání rizik a ve chvíli, kdy přijímáme finální rozhodnutí, e, je to na základě všech dostupných informací a tyto informace jsou také k dispozici veřejnosti, včetně informací o tom, jak byly získány. Všechny vědecké údaje, které získáváme v procesu autorizace, jsou přístupné k, pro inspekci na základě vyžádání. Naše práce probíhá v kontextu stále větší globální harmonizace a zbližování regulatorních modelů. Proto také zakládáme partnerství se zeměmi, jako je USA, Austrálie a členské státy Evropské unie a instituce, jako je EFSA. To vše tedy eh, hraje zásadní úlohu pro další posílenou spolupráci v oblasti regulace pesticidů, protože se můžeme opírat o globální zkušenosti a informace od celé řady partnerů po celém světě to je tedy prospěšné nejenom z pohledu ochrany zdraví a lidského, a lidského zdraví a životního prostředí, ale také to posiluje důvěru veřejnosti v naše aktivity. Tím tedy končím svoji prezentaci, pane předsedo, a nyní jsem připraven zodpovědět na jakékoliv otázky. Děkuji. Děkujeme. Děkujeme, pane kolego, pane Okoene, A nyní to bude pan Kejkvin. Nejprve bych vás ale informoval, že v podstatě všechny, že jste přijal skutečně na poslední chvíli, že v podstatě zde nahrazujete kalifornskou kolegyni. Strašně bych vám chtěl poděkovat za to, že jste takto na poslední chvíli přijala naše pozvání vlastně nad rámec veškerých možných procedur a postupů. Osobně jsem vám chtěl poděkovat za to, že jste mezi námi, protože skutečně to nebylo absolutně jednoduché, abyste takovým způsobem na poslední chvíli přímo z Washingtonu byl schopen takto mezi nás dorazit. Čili předem vám děkuji samozřejmě za to, že jste mezi námi a i za to, co nám nyní přednesete. Předsedo, děkuji za tato laskavé přivítání. Je mi ctí tady být. Já zna, vím moc dobře, že moje kolegyně paní Varde Carlos by ráda přijela, ale bohužel tady naléhavé záležitosti ji zdrželi doma. Já jsem si vyslechl prezentaci kolegů z Austrálie a z Kanady a mohu říci, že také USA používá přístup na základě vyhodnocení rizik, která představují potenciální pesticidy před uvedením na trh. My se také zaměřujeme na ochranu lidského zdraví a životního prostředí a používáme hodnocení rizik jako základ pro naši práci. Náš regulatorní proces se opírá o dva pilíře. Za prvé hodnotíme maximální povolené reziduální limity, kterými my říkáme tolerance v USA, abychom si mohli být jisti, tedy v rozumné míře, že eh, životní prostředí není ohroženo používáním daného pesticidu. A u registrovaných produktů pro užití eh, v zemědělství či za jiným účelem také vyhodnocujeme, eh, zdali užití v souladu s příslušným návodem nebude mít potenciálně negativní dopady na lidské zdraví nebo životní prostředí. Náš program se soustředuje na celou škálu pesticidálních produktů, včetně ochrany rostlin, ale také Eh, produktů, které jsou používány jako dezinfektanty v nemocnicích, eh, repelenty, ochranu proti hmyzu na ochranu proti takovým přenositelným chorobám, jako je virus Zika, malárie a podobně. A také hodnotíme stále více tedy i bezpečnost těch takzvaných přírodních produktů nebo biopesticidů, jak jim říkáme v USA. Protože ty tedy zabírají stále větší část trhu a hrají stále důležitější úlohu. Regulatorní rozhodnutí v USA jsou podporována eh, roz, vyhodnocením rizik, zkoumáme toxicitu, také nebezpečí v kombinaci s expozicí vůči danému produktu a to vše tedy potom vyústí v regulatorní rozhodnutí v USA upravuje obsah štítku zákon a my tedy předpokládáme, že producent uvádí na štítku pravdivé informace. Máme také eh, možnost tedy obrátit se na eh, příslušné regulatorní orgány na úrovni jednotlivých států Unie, pokud jsou nějaké stížnosti na eh, užití pesticidů. Dochází také samozřejmě k případům chybného či úmysl, úmyslně zavádějícího užití pesticidů a v takových případech tedy vlastně si mohou i jednotlivé státy Unie na své úrovni rozhodnout o registraci daného pesticidu. My také monitorujeme reziduální hodnoty pesticidů v potravinách, tak abychom tady dodrželi hodnoty, které odpovídají příslušným tolerančním hodnotám. Ve chvíli, kdy pesticid je registrován, podobně jako v Kanadě, také dochází k opětovnému vyhodnocení bezpečnosti tohoto pesticidu i po uvedení na trh a je to také minimálně jednou za 15 let. Tento 15-letý cyklus eh, skončí v roce 2022, kdy vyhodnotíme eh, tedy bezpečnost 725 aktivních eh, látek. Důležitou součástí regulatorního procesu je transparentnost. Ve chvíli, kdy obdržíme žádost o registraci, například aktivní složky, zaprvé tedy eh, vyhlásíme tuto skutečnost veřejně a než eh, dospějeme k rozhodnutí, zveřejníme také veškerá zjištění a závěry z vyhodnocení rizik a podobně. A také pokud jde o pesticidy, které jsou eh, zjištěny v potravinovém řetězci a reziduální hodnoty. Tam tedy také vlastně provádíme veřejné konzultace předtím, než dojde k finálnímu rozhodnutí. Máme dost často minimálně dvě či tři kola veřejných konzultací, tak abychom si byli jistí, že veřejnost byla skutečně aktivně zapojena do procesu hodnocení. A my tedy aktivně vyzýváme veřejnost, aby se vyjádřila, také tedy jasně sdělujeme, z jakých dat vycházíme, Eh, jaká zjištění vědeckých studií jsme vzali v úvahu a tak dále a také ve stádii hodnotí, hodnocení rizika i ve stádiu řízení rizika, tedy vlastně čekáme na připomínky veřejnosti předtím, než dospějeme k finálnímu rozhodnutí. Samozřejmě bereme v úho i připomínky jiných zainteresovaných skupin, to je pro nás v USA důležité. Velmi často tedy konzultujeme dva eh, poradenské výbory, eh, které v této oblasti existují a bychom tedy si mohli být jistí, že naše rozhodnutí obstojí z hlediska statutárního i vědeckého. Tyto výbory se stávají z členů různých zainteresovaných skupin, ať už jsou to orgány na úrovni jednotlivých států Unie, federální orgány, zástupci nevládních organizací, akademické obce a podobně. A tyto výbory nám také tedy vlastně připravují podklady pro to, jak zapracovat výsledky nejnovějších vědeckých výzkumů do našeho procesu rozhodování. Spolupracujeme také s zeměmi OECD, zvláště bohaté bilaterální vztahy máme například s Kanadou a můžeme říci, že v důsledku toho se situace významně zlepšila, tedy bezpečnost užití se zlepšila a také tedy spolupracujeme s jednotlivými státy Unie, které si dělají často vlastní vyhodnocení rizik. Mezi takové státy patří například Kalifornie. Pane předsedo, děkuji za to, že jste mi dal příležitost tady dnes pohovořit a těším se na jakékoliv otázky. Merci, merci a vous. Děkuji, děkuji vám mnohokrát. Děkuji všem třem a děkuji mnohokrát za to, že jste přijeli. A teď dostane slovo kolega za EPP jako spoluspravodaj. Paní, pardon. Děkuji. Jak už jste to řekl, náš kolega dnes tady nemůže být, takže mě pověřil, abych se chopila slova místo něho. Dva prvky eh, na jako reakce na tyto prezentace a za ně všem třem děkuji. Pan Bečter Šadn, který prohlásil tedy, že Evropská unie disponuje jednou z nejstriktnějších procedur pro schvalování pesticidů. A proto si myslím, že třeba leco se ještě zlepšit. Podle vás se chci zeptat, eh, mezi těmi postupy a praktikami, které se používají v každém z vašich států, které jsou ty, které by mohly inspirovat Evropu. Druhá otázka, poněkud přesnější, na kolegu z USA. Je nám líto, že vaše kolega z Kalifornie, kolegyně z Kalifornie nemohla přijet. Kalifornie má pravděpodobně jeden z nejstriktnějších systémů, asi ještě striktnější než v USA, který se odlišuje. Mohl byste nám prosím pěkně vysvětlit, v čem spočívá tento rozdíl a v čem ten kalifornský systém je tak specifický a e, čím by mohlo inspirovat USA i Evropu pro zlepšení našich systémů. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane Kegvine. Možná, že začneme vám. Uh, thank you for your... Děkuji, děkuji za tuto otázku a připomínku. My jsme zjistili, že nejlepším postupem v procesu hodnocení je zapojit veřejnost do celého procesu. Abychom převedli veřejnosti naši práci, to, jak provádíme detailně hodnocení a abychom si vyslechli případné připomínky či kritiku těchto hodnocení. A často totiž získáme velmi cenou zpětnou vazbu, která pak vede k tomu, že naše regulatorní rozhodnutí je skutečně dobře opodstatněné. Pokud jde o stát Kalifornie, stát Kalifornie také používá eh, systém hodnocení na bázi rizik. Provádí ale druhý přeskum poté, co je daná látka, jakož, nebo pesticid, který je registrována federálně na úrovni USA, velmi často ještě v druhém kole provedou vlastní hodnocení rizik na té eh, úrovni jednotlivého státu svého státu a zohlední tedy specifika místního rázu a mohou přijít i s dalšími požadavky na rámec toho, co bylo v regulatorním povolení federálním. Merci. Děkuji. K první otázce chcete zareagovat ehm, jeden po druhém, pane Parkere? Pane předsedo, My jsme neměli příležitost nějak hodnotit to, zdali tedy ten systém zpracování vědeckých poznatků na úrovni EU je dostatečně dobrý. Myslím, že nám to ani nepřísluší. Ale já si myslím, že já jako regulátor tedy který zastupuje Austrálii, by eh, neměl se oficiálně vyjadřovat k vašemu systému. Nicméně já tady chci říci, že jednou ze silných stránek našeho systému je to, že se opírá o rizika a také nejnovější vědecké poznatky a poměrně rychle je dokáže převést do regulatorních opatření. Děkuji, panu Cohen. Děkuji. Děkuji také za tuto otázku. Podobně jako kolega z Austrálie, tak já také musím říct, že prostě nemohu srovnávat a nebo navrhovat nějaká zlepšení. Ale mohu eh, vás motivovat třeba tím, že v posledních deseti letech Kanada a další země OECD už se spolupracovali s členskými státy EU na společném vědeckém výzkumu a já jsem se v tom desetiletí poučil o tom, že evropský systém je velice eh, vysoce rozvinutý na úrovni tedy jednak eh, vědy, ale i tedy spolupráce s ostatními zeměmi a, a tedy ta práce byla vysoce profesionální. Merci, Děkuji. Pane Kevine, chcete ještě něco říct k této otázce? Já myslím, pane předsedu, že už jsem na to odpověděl. Mm, donc, monsieur... Pane Stasi, prosím. Děkuji, pane předsedo. Eh, samozřejmě chci poděkovat všem řečníkům za jejich příspěvky a mám specifickou otázku na zástupce agentury na ochranu životního prostředí. Chápu, že 10. srpna federální soud vydal rozsudek, že prokurátor ohrožuje veřejné zdraví. Prezident Trump ohrožuje veřejné zdraví tím, že eh, generální eh, prokurátor eh, povolil opakované užívání pesticidů, ačkoliv se prokázalo, že tyto ohrožují nenarozené děti a novorozence. A na to zareagoval soud v San Francisku, který nařídil stažení daného pesticidu na území celých Spojených států do 60 dnů. A Obamova administrativa prosadila zakázání zákaz používání tohoto pesticidu na všech plodinách, které jsou nadále zpracovány v potravinovém řetězci. A k tomu se také vázalo příslušné hodnocení rizy. Ovšem poté, co přišel k moci Donald Trump, americká EPA vyhlásila, eh, že vědecké poznatky, o které se toto původní rozhodnutí opíralo, eh, jsou neúplné a zavádějící. Poté se tedy eh, Trump sešel přímo s ředitelem firmy Dow Chemicals a jednal o tomto insekticidu. E, tento člověk prý přímo financoval Trumpovu předvolební e, kampaň a mě by zajímalo tedy, jak to opravdu je s vaší ochranou životního prostředí, když je možné, aby se změnila vláda, aby přišel k moci jiný prezident a e, také tedy když je možné, aby průmysloví lobbyisté měli takovýhle vliv. Děkuji vám mnohokrát, pane Stasi, prosím, odpovězte. Děkuji za tuto otázku. Americký systém se opírá o hodnocení rizik. My jsme obdrželi celou řadu připomínek, pokud je o toleranci vůči glyfosátům. Některé ty vědecké závěry tomu odpovídaly, e, jiné ne. A my tady bereme v úvahu ty připomínky, které byly předloženy. Zhodnocujeme tedy vlastně i ty nové údaje, které se objevily a které se váží k tomu novému rozhodnutí. My také tedy nyní přehodnocujeme podklady, o který se opírá judikáce na francouzského soudu a na základě toho vydáme nové rozhodnutí. Uh, Ještě to chci opravit. Já jsem řekl glyfosát, ale nemělo to být glyfosát. sorry. Eh, Pavel Pok, ton remplacement Simona. Pavel Poc, prosím. Děkuji, pane předsedo. Jsem velice rád, že tady máme zástupce z USA, to je výborná zpráva. Já se chci zeptat na to, jakým způsobem nakládáte s velmi obtížnými otázkami, jako je konflikt zájmu. A jeden specifický příklad je ten případ, pravděpodobně ho budete znát, že vědec se účastnil jako pozorovatel UCPS během konzultačního procesu, který EFSA Eh, prováděla pro autorizování glyfosátu eh, v září 2015 a poté e-maily pana Rouleda k eh, Monsanto se objevily v dokumentech Monsanta, kde se prokázal vztah k průmyslu, což je velice přís, jasný příklad konfliktu zájmu. A já se chci zeptat, jak je možné, aby vědec jako on, jako pan Joyland, byl podpořen jako pozorovatel z USA a z vaší agentury, nebo vy jste to nevěděli, nebo vám to bylo jedno, jak k tomu mohlo dojít, jak se to mohlo stát. Máte nějaký filtr, který by mohl zabránit eh, takovým situacím do budoucna? Jak k tomu vůbec mohlo dojít? A co byl, jaký výsledek byl pro pana Rowlanda? Děkuji vám. Děkuji, děkuji za tuto otázku. Já pana doktora Rolanda znám už velmi dlouhou dobu. A když byl zaměstnancem EPA, už není zaměstnancem této agentury, on odešel do důchodu před několika lety. Vím, že tedy v době, kdy v agentuře působil, všichni vedoucí představitelé, kteří byli zodpovědní eh, za program dozoru nad pesticidy, museli pravidelně prokazovat, že nedochází ke konfliktu zájmu, museli zveřejňovat výkaz svých příjmů. A kromě toho, všichni zaměstnanci v rámci té, toho oddělení pro pesticidy eh, měli tedy přímý zákaz toho, aby jakýmkoliv způsobem investovali či finančně participovali ve firmách, které vyrábí pesticidy. To museli tedy přímo podepsat takové prohlášení. A já musím říci, že vědecká integrita je takovým základem naší práce. My každý rok školíme naše zaměstnance v tom, jak důležité je zachovat si tuto integritu a být transparentní. Máme zavedeny postupy, které umožňují ve chvíli, kdy vznikne určitá obava nebo pochyby o integritě našich vědeckých pracovníků, postupy, které umožňují provést přeskum, přijmout nápravná opatření, tak aby ta vědecká analýza, ty vědecké analýzy, které provádíme, netrpěly nějakými partikulárními zájmy. Děkuji. Pavel? Yes. Uh, Pavle, děkuji. No a co byste řekl těm, k těm e-mailům, eh, eh, které měl jsou k dispozici, tyto e-maily pana Rolanda? A, Sant, a, a Montanso. No. Já jsem ty e-maily neviděl, takže na to nemohu zareagovat. OK, merci. Děkuji mnohokrát. Paní McIntyre, prosím. Uh, thank you, Chair. Děkuji. Já mám otázku na pana doktora Parkera v souvislosti s písemnými otázkami, které jsme vám zaslali, pokud jde o financování vědeckého výzkumu, zdali by to mělo být z veřejných peněz nebo soukromých prostředků. Nemyslíte si, že eh, tedy skutečnost, že vědecký výzkum je vlastně financován ze eh, soukromých zdrojů představuje problém sám o sobě. A kromě toho, že jste tedy zmínil přínosy toho, že je, je možné tedy provádět výzkum volně, nemyslíte si, že pokud by Eh, vědecký výzkum byl financován z veřejných prostředků, byly by jeho výsledky jiné, nebo si myslíte, že by zůstaly stejné? Děkuji za tento váš dotaz. Víte, my se domníváme, náš úřad, že v podstatě každý žadatel musí dokázat, že ten produkt je efektivní a zároveň bezpečný. Náš úřad se domnívá, že je to jejich zodpovědnost na jejich náklady oni se snaží zúčastnit na trhu, chtějí se dostat na trh a právě proto musí poskytnout vědecké důkazy, které potřebujeme, tak aby došlo k registraci daného produktu. A my musíme zajistit pouze to, že máme opravdu kvalitní vědce k dispozici, kteří mohou revidovat danou informaci na základě vědeckých principů a zásadu, na základě rizik a poté dospět k rozhodnutí. Jestli dovolíte, já bych ještě navazující dotaz, trošku bych na vás přitlačila. Měli byste obavy, nebo trošku jinak. Pokud by Evropská unie rozhodla, že bude veřejně financovat veškerý výzkum, to znamená, že se neobrátíme na soukromé financování, tak jak je tomu v současné době, Mm, znamenalo by to pro vás potom z tohoto ohledu určit? určitý průkazný důkaz. No, víte, pokud by Evropská unie se rozhodla získávat tyto vědecké informace tímto způsobem pro registraci produktů, to samozřejmě je vaše rozhodnutí. Já zde nemohu nějak hodnotit, pokud jde o tyto vědecké důkazy. Prostě chci pouze zdůraznit, že my jakožto regulační orgán v Austrálii naším úkolem je v, naší, v rámci našich kapacit zajistit to, že daný produkt je bezpečný a účinný. Nemyslím si, že je rozumné, abych zde nějakým způsobem vynášel rozumět, zda ty vědecké důkazy soukrom, ze soukromého nebo veřejného sektoru jsou lepší či horší. Víte, to v podstatě není na mě, abych to hodnotil. My jsme regulačním orgánem, takže asi takto. Děkujeme, říká pan předseda. Děkujeme a nyní to bude paní Roldman, která nahrazuje paní Federiku Ries. Děkuji, děkuji za slovo a zároveň bych ráda poděkovala za všechny tyto informace. Já si myslím, že je jasné, že pracujete spíše na hodnocení rizik na vaší straně a že si myslím, že my se z toho můžeme hodně poučit. Já mám konkrétní dotaz na australského zástupce. Jeden si tři kritérii hodnocení žádosti je zároveň i dopad na obchod. Pokud by teda ten produkt mohl mít dopad na obchodní vztahy mezi Austrálií a třetí stranou, tak tento produkt nebude povolen v Austrálii. Znamená to například, že u Roundupu nebo jiného glyfosátu by takto postupovala Austrálie, pokud by EU zamítla jeho, jeho registraci, to je zajímavé. A další dva účastníci. Pokud je o otázku 31, toxicita u rezidují na, ehm, na dopad na zvířata, zda se snažíte v této oblasti v souvislosti s otázkou 31 zkoumat nějaké alternativy. Děkuji. Děkuji za tento dotaz. Náš úřad se snaží stanovit hodnoty MRI pro všechny produkty, které vstupují na území Austrálie. My, máme statuta, my jsme statutárním regulačním orgánem, nezávislým orgánem. Ministerstvo zemědělství na druhé straně musí zajistit v Austrálii to, že dojde k certifikaci, pokud jde v souvislosti s požadavky spojenými se třetími stranami ohledně registrace. Děkujeme Stačí vám to takto? Nebo ještě nějaká doplňující otázka k tomu? Já si myslím, že tu druhou otázku jste nezodpověděl. Já jsem myslím, pane předsedo, že jsem to pochopil dostatečně a že jsem odpověděl um, úplně zcela na obě dvě otázky. Myslím, že tam byla otázka na Spojené státy, to znamená redukce, pokud je o, toxi, o um, testy v oblasti toxicity, testy na zvířatech. My máme rozsáhli ve Spojených státech takový program, snažíme se identifikovat uh, nahrazovat veškeré toto testování na zvířatech. Začali jsme například u tohoto produktu ohledně akutních toxikologických testů, pesticidů, různé výjimky v oblasti tohoto testování, pokud jde o testování na zvířatech. Snažíme se nalézt určité náhrady, určité možnosti u všech našich eh, hodnocení založených na rizicích. Děkujeme. Takže pan Okoe, podobně jako ve Spojených státech Kanada, samozřejmě bohužel zatím využívá i mladá zvířata. Někdy u některých konkrétních testů bohužel je tomu tak, ale podobně jako ve Spojených státech i my jsme začali takovým programem, takové programy, které by umožnily, kdekoliv je to možné, nahradit tyto programy alternativními řešeními a dosáhli jsme rozsáhlého pokroku v této oblasti skutečně na všech úrovních děláme vše pro to, aby jsme dospěli k nějakým alternativám. Děkujeme. Paní Hasekam má dotaz. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych ráda poděkovala všem třem hostům za jejich příspěvky. Ale tam se, proč pokud jde o ten autorizační proces v EU, kritický pohled. My jsme v podstatě v našem výboru nějakým způsobem ani ne, nějakým způsobem nehovořili o nějaké velké kritice, pokud jde o pesticidy, o dopad na odvětví, na Monsanto, pokud jde o glyfosáty, EFSA, nedostatky EFSI, pokud jde o dopad na lidské zdraví. Skutečně doufám, že příští týden budeme mít slyšení se zelenými, kteří se, které se bude vědět věnovat tomu, takže se zúčastníme v hojném počtu tohoto slyšení. Já bych požadovala objasnit několik oblastí, především otázka nejprve na Austrálii. Vy jste hovořili o tom, že váš přístup je založen na hodnocení nebezpečí u glyfosátu, ale glyfosátu naopak je to přístup založený na hodnocení rizika. Tam bych potřebovala trošku to objasnit. A u americké agentury EPA bych se ráda zeptala, co si myslíte o tom soudním procesu proti Monsantu v Kalifornii. Před eh, chviličkou jste se zmínili o tom, jak to vypadalo u glyfosátu, ale jak Jaký je váš přístup? Zda změníte postupy v tomto ohledu na základě toho prvního rozsudku u glyfosátu? Já? Já se omlouvám, pane předsedo, když jsem to neřekl dost jasně, jsem nevě, nevyjasnil, jak funguje australský regulatorní systém. My eh, nehodnotíme eh, nebezpečí, ale rizika. A já se omlouvám, že jsem to ve své prezentaci dostatečně nezdůraznil. Takže paní Hazekam, ještě nějaká doplňující otázka? Still uh, waiting for the... Já pořád čekám na odpověď. Děkuji za tuto otázku z pohledu Spojených států. My jsme zrovna uzavřeli uh, další kolo veřejných konzultací k návrhu e, zákona, který by umožnil nový přeskum užití glyfosátu z pohledu dopadu na lidské zdraví. E, v rámci tedy e, těch veřejných konzultací bylo možné se vyjadřovat i k opatřením na zmírnění rizik. Celý proces poběží ještě v roce 2019. A Vy jste také tedy kladli otázku k tomu soukromému soudnímu sporu, do kterého není však eh, zatažena federální vláda a proto jakožto zástupce federální vlády nemohu komentovat. Vy říkáte, že tedy nejste součástí tohoto procesu, ale bylo to vůbec poprvé, kdy Monsanto bylo pohnáno k zodpovědnosti za užití glyfosátu, které vedlo k onemocnění. Konkrétně tedy se podařilo prokázat souvislost mezi karcinogenním onemocněním člověka, který tento glyfosát používal. A to znamená, že ale jestliže padl takovýhle judikát, tak přeci v USA musíte mít představu o tom, jaké účinky mají glyfosáty. my tedy, jak jsem už řekl, uzavíráme ten proces veřejných konzultací, ze kterého vzejde nové regulatorní rozhodnutí, vezmeme v úvahu také nová vyhodnocení rizik a, a přijdeme s novými opatřeními, pokud jde o rizikové řízení glyfosátu. Merci. Euh, Děkuji mnohokrát. Prosím, další kolega za RD. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já mám jednu otázku. A je to otázka vlastně na všechny tři hosty, kteří hovořili. Všem třem děkuji za to, že k nám přijeli. Glyfosát byl označen jako za nespůsobující rakovinu od vnitrostátních úřadů, ale proto bych se rád dozvěděl něco více o schvalovacích řízeních. Jakým způsobem se zkoumala tato látka? Eh, my jsme tady měli zasedání, na posledním zasedání našeho výboru jsme se dověděli, že existuje 750 nejrůzněji formulovaných, nejrůzněji složených produktů obsahujících glyfosát. A my eh, u nás máme oddělené posuzování aktivních látek a produktů upravených. A mm, ukazuje se, že existuje celá řada upravených produktů, a to znamená, že tyto by mohly být tisíckrát toxičtější než ta původní aktivní látka. Čili chci rád vědět, jaké systémy hodnocení vy máte pro upravené produkty a doprovázející či přísadné produkty, které se používají a které z těchto upravených produktů se ve vašich zemích skutečně zkoumají, které vedou k tomu pro nás velmi překvapivému zjištění. Čili ne posuzovat pouze aktivní látku. Je třeba posoudit, že přece tady existuje obrovské riziko pro celou řadu občanů. Tady si snad všichni domníváme, že potřebujeme mít jistotu a proto se chci dovědět něco více o vašich metod. Poskytují vaše metody možnost vyloučení rakoviny? Byly otázky na všechny tři řečníky, uděláme to postupně, takže prosím. Děkuji, pane předsedo. My jsme v našich odpovědích na otázky, které jste nám zaslali před zasedáním, jasně eh, odpověděli, že v Austrálii je ten systém takový, že registrujeme nejprve aktivní látky a poté také produkt, tedy eh, tu dané složení. To znamená, že složení jakých, jakákoliv kombinace aktivních látek, které jsou na australském trhu, bylo předmětem komplexního vyhodnocení z pohledu bezpečnosti. A my se tedy jsme si poměrně jisti, že každý produkt, který máme na trhu, včetně každé eh, jednotlivé aktivní látky, je bezpečný. včetně všech upravených produktů. Ano, přesně tak. Ano, přesně tak. Uh, Pane předsedo, v Kanadě také provádíme vyhodnocení rizik, eh, kdy hodnotíme i aktivní eh, složky, tam, kde schvalujeme či opětovně schvalujeme produkt, hodnotíme nejenom tedy složení, ale také způsoby použití tohoto produktu a příslušné příměsy. A provádíme studie tedy i na to, zdali daná kombinace aktivních složek a příměsí může vést k určitým rizikům a také tedy vždy hodnotíme to, zdali některé aktivní složky, o kterých již víme, že jsou nebezpečné, vůbec připustíme k užití. Pane předsedo, proces v USA je velmi podobný tomu, co popsali kolegové z Austrálie a Kanady. My provádíme hodnocení aktivní složky a také vyhodnocení rizik všech přísad a příměsí. včetně tedy eh, daného, včetně složení daného produktu s ohledem na toxicitu a další potenciální dopady. Děkuji. Pan Majer za ENF není zde. Já jsem ho měl na seznamu, omlouvám se, pravý pan předsedu, to dostanou slova koordinátoři, teď za koordinátor za EPP. Paní koordinátorka za EPP, takže teď si nasazuji čapku koordinátorky EPP. Já mám dvě otázky. Takže jaká, jaká zásada obezřetnosti by mohla být v OECD aplikována v souvislosti s tou otázkou, kterou se zde zaobíráme? Eh, bylo by tedy dobré, aby členské státy OECD respektovaly stejnou normu, eh, protože by měly být vyjednány v rámci tady tohoto volném obchodu. A druhá otázka, konec konců, každý z vás řekl, něco o definici rizik nepřijatelných. Ale já si nejsem jista, zda tomu rozumím tak zcela úplně. Mohli byste nám upřesnit, co každý z vás chápe pod definicí nepřijatelného rizika? Děkuji vám. Chair respond? Pane předsedo, Mohli byste mi zodpovědět tu první otázku? Já zatím odpovím na tu druhou. Nepřijatelné riziko vzniká tam, kde nebezpečí z užití dané chemikálie nelze zmírnit nějakými dalšími opatřeními. Takže jestliže máte produkt nebo chemikálie, která je na trhu a není možné omezit nějakými jinými opatřeními její rizikovost, pak není možné ji v Austrálii registrovat. Děkuji, děkuji za tuto otázku. Pokud je o první otázku, eh, standardy. Eh, naše agentura PMRA tedy stanovuje přípustné reziduální limity eh, pesticidů v potravinách, ale to nemá žádnou přímou návaznost na dohody o volném obchodu. Tyto standardy jsou eh, založeny na hodnocení rizik, čili potenciálním ohrožení zdraví. Pokud jde o druhou oblast, eh, nepřijatelná rizika, souhlasím s kolegou z Austrálie, že v podstatě jde o riziko, které nelze zmírnit a také existují určité mezinárodní normy, které upravují, jaká rizika považujeme za přijatelná nebo nepřijatelná. Jsou také, je tady taková určitá riziková škála. Někdy je to riziko zanedbatelné. Například v hodnocení rizika rakoviny se často používá to měřítko jedna k jednomu milionu a i to už je nepřijatelné. Děkuji. A e, za USA mohu říci, že náš systém je velice podobný tomu, co popsali kolegové z Austrálie a Kanady a nechci k tomu nic dalšího dodat. Merci. Donc, Pavel. Děkuji, Pavel Poc. Děkuji, pane předsedo. Musím říci, že já vnímám tu situaci mm, tak trochu, mm, jak si mi připadá legrační. Máme tady, tady tři agentury, jednu evropskou, čtyři agentury, které povolily eh, tuto složeninu, tedy aktivní glyfosát, tu aktivní látku eh, glyfosát. A teď tady máme naprosto protichudný rozsudek soudu, který říká, že to způsobuje rakovinu. Eh, dokonce s přísnými ekonomickými důsledky pro výrobce. A moje otázka tedy je, jak je to možné? Chcete to nějak komentovat vy? Co bylo zhledáno soudem jako nebezpečné? Vždyť jak je to tedy možné? Děkuji. Um, chair, I'm happy to provide an answer. Pane předsedo, já rád odpovím. Jak už jsem naznačil za prvé ve svých odpovědích na otázky, za druhé ve své prezentaci, regulatorní systém Austrálie se opírá o hodnocení rizik a není, máme také úplně jiný systém soudnictví než v USA. Um, uh, Pokud jde o glyfosáty, pane předsedo, Eh, rozsudek kalifornského soudu jsme zatím plně nepřeskoumali. A my to ani neděláme, protože to je eh, rozsudek, který přišel z jiné jurisdikce, to tedy není naším úkolem. A pokud jde o glyfosáty, my jsme provedli, provádli rozsáhlé hodnocení rizik eh, užití glyfosátů. To hodnocení trvalo dlouhé roky, zahrnovalo výsledky tisíců vědeckých studií a dospěli jsme k závěru, že riziko užití glyfosátu není nepřijatelné. A pokud tedy eh, soud někde jinde rozhodne jinak a možná se přitom opíral o vědecké poznatky, které nám zatím nebyly známy, tak to samozřejmě vezmeme v úvahu a budeme uvažovat, zdali nepřijít s novým regulatorním opatřením, ale ničeho takového si nejsme vědomi. Takže naše současné rozhodnutí o glyfosátech je stále platné. Pokud jde o naši perspektivu EPA ze Spojených států, my v podstatě jsme vedli takové veřejné slyšení, pokud jde o hodnocení těchto rizik na základě vědeckých výzkumů, které jsme měli v tom období k dispozici. My samozřejmě na základě tohoto hodnocení, než dospějeme k rozhodnutí ohledně rizika, vezmeme všechny tyto výsledky v potaz. Dobře, říká pan předseda, ale já, jestli dovolíte, tak možná k té otázce ještě pana Bokunce, protože to se nás týká všech. Ano, tento proces to je v podstatě vlastně určitý prvek, který mm, vyvolává určité otázky. Samozřejmě, že tam byly kontroverzní e, otázky, kontroverzní výsledky a tak dále. Byly tam určité vědecké výsledky, to samozřejmě víme, ale je určité nevědecké, například ten Monsanto paper, o kterém jsme často hovořili. To znamená, že ano, i dokonce k dispozici ze strany experta Monsanta. To znamená, že všechny agentury vlastně ve světě se začaly věnovat této problematice problematice. My všichni, například jakože zákonodárci, protože nám leží na srdci veřejné zdraví, tak samozřejmě nesmíme toto mm, nebrát v potaz. Samozřejmě to je problém, který se nás týká všech, ať už jsme věci, nebo zákonodárci, nebo agentury a tak dále. Je to problém, který je opravdu, není to nic drobného. Je to záležitost, která samozřejmě poté bude mít, no ano, dobře, je to teda určitá jurisdikce, která přišla s konkrétním rozhodnutím, konkrétním soudním rozsudkem, No a alespoň si myslím, že by to mělo celý ten proces a všechny agentury trošičku probrat a nám to právě u nás dojevalo tento efekt. To znamená, že otázka pana Poce, pokud jsem to správně eh, pochopil, je, že jde o určitý paradox v této konkrétní záležitosti, že je to opravdu velice podivné, taková ta situace, ve které se nyní nacházíme. Možná bychom měli samozřejmě počkat na všechny ty další výsledky soudní, ale je to věc, která celý tento proces pochybňuje. Jsou tam určité prvky, kroky, které prostě nejde o eh, pouze nějakou agenturu, která nás o něčem informovala. Je to odborník, expert, který přímo pracoval v tomto podniku, znal ty procesy a tak dále. Čili na jedné straně samozřejmě ty justiční záležitosti a potom i ty přístupy vědecké, které jsou různé, ale zároveň ta konkrétní molekula, o které hovoříme a která, mm, jak se zdá, mm, na jedné straně tvrdíme, že není karcinogenní, na druhé straně vidíme, že asi může být karcinogenní, celý opravdu bychom se měli podívat na celý tento proces, na všechny tyto prvky, protože to prostě vyvolává určité otázky. Naše kolektivní práci, naše, politické od, naše politická odpovědnost je zde ve hře, čili omlouvám se, že to takhle doplňuji za kolegu pana Poce, ale nyní už rovnou dáváme prostor k paní McIntyre, čili to jsem skutečně chtěl jenom pouze k doplnění toho, jak já jsem to pochopil. Paní McIntyre, vy jste koordinátorkou, takže prosím. Ano, děkuji. Toto je otázka na všechny panelisty. Ráda bych požádala určité objasnění různých procesů, pokud jde o obnovování a opětovné hodnocení látek. Jak to vypadá v praxi? Jsou tam nějaké rozdíly? Znamená to, že řekněme to opakované povolování každých pět let, nebo po, každá země to má trošku jinak, vyžaduje praktickou analýzu nebo pouze nějaké papírování, hodnocení na papíře. A pokud jde o to obnovení, jakým způsobem je to propojeno s tím, cyklem opětovného hodnocení, reevaluace a je to stejný eh, přístup u aktivní látky, jakož i u konkrétních produktů, které jsou založeny na těchto aktivních látkách. Takže pan, pan Parker má slovo jako první. Ano, takže ve stejném, jak si eh, pořadí, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedo. Pokud je o ten revaluační proces, u nás v Austrálii je jednak založen na nových vědeckých důkazech, nemáme pravidelné opětovné hodnocení produktu, jakmile máme nové vědecké důkazy k dispozici, které považujeme za relevantní ke pro, produktům, které jsme v minulosti registrovali, tak tento pro, eh, produkt musí oficiálně projít tímto procesem revize, přeskumu, stejně robustním procesem, jako když byla podaná eh, žádost o novou chemikálii a její povolení, to znamená všechny elementy toxicity, dokumenty, všechny záležitosti, pokud jde o formulační přísady a tak dále. Všechno je opětovně zvažováno. Plnohodnotné hodnocení dopadu na lidské zdraví je toho rovněž součástí. U nás v Kanadě, pane předsedo, já už jsem se o tom zmínil, v úvodním slovu máme statutární povinnosti v tomto ohledu všechny pesticidy eh, opětovně hodnotit po 15 letech. To znamená, že když zahájíme takovou revaluaci, tak jde o plné opětovné hodnocení aktivních látek, jakož i koncových produktů, které tyto aktivní látky obsahují. V našem hodnocení rizik a zároveň v zprávě rizi, zpráva rizika, řízení rizika je dělána přesně tímto stejným způsobem, jako když když daný, eh, daná žádost nebo daný produkt vstupuje poprvé na trh. Ve Spojených státech, pane předsedo, je ten postup eh, podobný jako v Kanadě, jak to popsal kolega, to znamená, hodnotíme aktivně látku každých 15 let, ehm, samozřejmě, že potom i koncové produkty a pokud jde o všechny aktivní látky či jiné přísady daného produktu, zároveň je tam systém eh, informování o nežádoucích dopadech, jakmile objevíme, získáme takové informace, tak to znamená, že toxicita či expozice eh, spojená s danou chemikálií může být asi jiná, než jsme to zvažovali v tom prvním kole či prvním postupu, takže to opětovně musíme zvážit a zjistit, zda ta informace, řekněme, by potom mohla vést ke změně eh, vědeckých eh, výsledků či mm, výstupů, ke kterým jsme dospěli. Paní McIntyre ještě doplň. Pane Parker. A ještě mm, poslední řečník u Spojených států, možná bych začala. Ten rozsudek kalifornský znamená to, že opětovně eh, zhodnotíte glyfosát, že k tomu dojde, k tomuto opětovnému hodnocení té revaluaci. Pane eh, Parker, pokud by to byl australský soud, znamenalo by to, že by vás to donutilo glyfosáty v Austrálii opětovně hodnotit? Děkuji vám za tento dotaz. Ve Spojených státech my v současné době právě procházíme tímto procesem reevaluace to znamená, že ten první, to první hodnocení rizik, když máme za sebou nedávno, my hodnotíme všechny tyto informace, výstupy z tohoto procesu a na základě tohoto procesu a těchto výsledků se rozhodneme, E, jaká, jaké postupy nebo nějaká mitigace bude důležitá, nebo řekněme například hodnocení rizik, které by nás mohlo čekat e, ve druhé polovině tohoto roku nebo začátku příštího roku a veřejné hodno, e, určitá, určité studie. My samozřejmě u glyfosátu rozsáhlým způsobem získáváme a analyzujeme vědecké důsledky. My si myslíme, že zatím není adekvátní eh, důkaz, který by nás vedl k tomu, abychom opětovně hodnotili glyfosáty. Vy jste se ptala na hypotetickou otázku, hypotetickou otázku ohledně toho, zda jak bychom postupovali, pokud by to byl australský soud a přišel s takovým rozsudkem, to já opravdu nemohu na něco takového reagovat. Nebylo by užitečné, abych zde spekuloval ohledně něčeho, k čemu nikdy nedošlo, čili na to nebudu odpovídat. Děkujeme, říká pan předseda. Paní Hazekám, pan slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já, eh, pokud jde dobře, tak v jiných zemích, v Evropě například, Ehm, žádatel musí poskytnout informace, odvětví musí postupovat, tak poskytovat tyto informace Monsanto tvrdilo celá léta, PCP, všechno bylo opravdu bezpečné, DET nebyl problém, žádná z těchto látek nebyla problémem, to nám tvrdili celá léta. A najednou zjišťujeme, a co je velice důležité u evaluace, že to musíme dělat skutečně pravidelně. I v našich zemích vlastně každých 10, 15, 20 let musí dojít k takovému hodnocení, dokonce i soudní rozsudek o tom hovořil u nás, například Foodwatch v Evropě nedávno hovořil o takovém procesu u nás ve u o možných nebezpečích pesticidů, které se používají už příliš dlouhou dobu a že u hodně z těchto pesticidních produktů, kde jsme dospěli k závěru, že vlastně určité riziko existuje, nebyly staženy z trhu. Čili je zde určité procedurální odkládání tohoto procesu. Ten proces je prodlužován. U nás máme asi 200 různých v Evropě procedurálních prodloužení, pokud jde o autorizaci dokonce 42 takových látek bylo v roce 2018 opětovně povoleno, aniž bychom zvážili nové vědecké důkazy. A to je neakceptovatelné, to je spíš otázka, ale na komisi. U vás, ve vašich třech zemích, jak na to reagujete? Máte kapacitu? produktu, pokud jde o vaše organizace, u všech těch povolování produktů glyfosátu. U nás v Evropě jsou to stovky produktů. Budou všechny opětovně hodnoceny. Pokud byste museli hodnotit všechny, tak by to znamenalo i určitý problém s lidskými zdroji. Čili jak to vypadá ve vašich zemí, v, zemích v rámci těchto procedur? Je tam určitý tlak i na lidské zdroje, na nedostatek těchto zdrojů při těchto procesech opětovného hodnocení? Um, the short answer is no. Krátká odpověď zní ne. Náš systém je trošku jiný než americký a kanadský v tom smyslu, že podobně jako ve Spojených státech máme eh, systém eh, reportování nepříznivých událostí a na základě toho se pak eh, rozhodujeme, zdali přijmout opatření, zahájit přeskum. V Austrálii provádíme přeskum chemikálií, které již byly uvedeny na trh jen v případě, že se objeví nějaké nové vědecké poznatky, které mohou spochybnit užití daného produktu. Uh, Pane předsedo, pokud jde o proces přehodnocení všech chemikálií, Tady máme tedy ze zákona povinnost provést přeskum a my se snažíme neustále prioritizovat naše zdroje na oblasti, které si zaslouží největší pozornost. Takže my tedy se zaměřujeme na. Nejprve si provedeme takový průzkum situace, pak se zaměříme na ty chemikálie, které si to nejvíc zaslouží po uvedení na trh. Tam, kde se hodnotí opětovně eh, ty takzvané starší eh, chemikálie. Tady si myslím, že bychom opravdu bylo užitečné mít větší míru regulatorní spolupráce minimálně mezi orgány zemí OECD. Pane předsedo, ve Spojených státech je situace velmi podobná tomu, co řekl můj kolega z Kanady. Každý je aktivní látce, která uvádíme na trh, si také zjišťujeme před uvedením na trh, zdali nepotřebujeme ještě nějaké další informace. Někdy je to větší objem dat, někdy menší, ale každopádně nám to tedy umožňuje prioritizovat nasazení našich zdrojů tak, abychom dodrželi naše statutární povinnosti a minimálně vyhodnotili všechny aktivní složky. Děkuji, dovolíte-li. Eh, kdybych ještě doplnil otázku paní Aze pak. Kolik zaměstnanců máte v těch třech agenturách, kteří se zaobírají touto otázkou pesticidů, abychom měli určitou představu o velikosti vaší agentury? Um, chair, I wouldn't actually have those figures with me, but I'm very happy to provide. Ah, čísla nemám teď k dispozici, ale rád je výboru dodám později, pokud dovolíte. Ani zhruba nemáte představu? Přece jenom agentura má určitý počet zaměstnanců v rámci personálu, že? Nebo ne? Um, I have about 200 office... Máme zhruba 200 uh, eh, zaměstnanců této agentury a ti provádějí jak hodnocení, tak eh, opětovné hodnocení. Takže by bylo opravdu obtížné něco odhadovat. Ale já vám ta přesná čísla dodám prostřednictvím vašeho velvyslanectví. Um, uh, v Kanadě naše agentura má zhruba 400 zaměstnanců Velká většina z nich jsou vědci. A podobně, jak řekl kolega, také já jen těžko odhadnu tedy proporci eh, toho, jaká část eh, zaměstnanců se zabývá hodnocením a opětovným hodnocením. Nicméně tady je to podstatná část jejich objemu práce. A rozsah toho zkoumání či přeskumu závisí samozřejmě také na tom, kolik aktivních složek je potřeba v rámci daného produktu přeskoumat. Pane předsedo, EPA má zhruba 600 zaměstnanců, kteří pracují na programu hodnocení pesticidů. Většina z nich jsou vědci, kteří se zabývají buď tedy dopadem na lidské zdraví nebo životní prostředí, a naši vědci tedy řeší jak registraci, tak opětovné hodnocení. Takže podobně jako kolegové, já také nemám ta přesná čísla, abych vám řekl, kdo se zabývá registrací a kdo se zabývá opětovným přeskumem, ale pokud by výbor měl zájem o této informace, jistě vám je mohu dodat. Merci, Madame Rivazi. Děkuji, paní Rivazi. Eh, pane předsedo, já mám otázku velice konkrétní. Vy se zaobíráte hodnoceními a znovu hodnoceními. Kolik pesticidů jste zakázali? Zakázali jste vůbec nějaké pesticidy a kdy? A také hovoříte o hodnocení na základě rizika a zároveň hovoříte o přijatelném riziku. A vy jste tady hovořil o číslu 1 na milion osob, které jsou vystaveny takovým látkom. Jaké riziko tady zvažujete? Nějak je něco rizikovější než něco jiného, například rakovina například mutagenita, genotoxicita, reprotoxicita. Co se vám zdá přijatelné a co ne? se definuje tedy přijatelné riziko. Tolik a tolik úmrtí na určitý počet obyvatel. No, ale když potom budete znovu hodnotit, reevaluovat pesticid, tak můžete říct tak, eh, budeme ho zakazovat na základě kolika počtu úmrtí, eh, jak si na základě čeho budete rozhodovat. A pak se chci zeptat na eh, je mi líto, že tady nemáme zástupkyni kalifornské agentury. Proč? Kalifornská agentura řekla, glyfozat je karcinogenní a zároveň my informujeme spotřebitele a chceme, aby existovalo označování pro informování spotřebitele, že to je karcinogenní. Monsanto eh, se obrátil na soud a žaloval tuto agenturu. Deň, ale Monsanto říkal, že tady neexistuje povinnost označování, ale stále zůstává na seznamu karcinogenních látek. Na jednu stranu tady máme kalifornskou agenturu, pak tady máme ten soudní rozsudek. No a jaká je vaše pozice? Já bych ráda znala počet zakázaných pesticidů, jestli jste vůbec nějaké zakázali. Première question. Um, Pane předsedo, krátká odpověď zní. Takže aniž bych tady definoval, v jakém časovém rozmezí ano, zakázali jsme chemikálie a v posledních týdnech jsme například změnili podmínky užití některých chemikálií, zakázali jejich užití o určitých plodin, a pokud je to pro výbor důležité, rád vám dodám konkrétní čísla, ale nemám je s sebou. Ale tedy stručná odpověď zní ano, zakázali jsme chemikálie, je to proces, který stále běží. Některé chemikálie jsou zakázány při užití na uh, u určitých plodin, protože se například prokázalo, že se pak dostávají do potravy na řetězce. Čili je to prostě kontinuální proces a je to něco, co bereme mimořádně vážně. K té první otázce. Podobně, jak už řekli kolegové, také já neznám žádná konkrétní čísla, ale občas v důsledku hodnocení rizik občas nařídíme postupné utlumení či úplný zákaz užívání některých pesticidů, případně omezíme užití té aktivní látky či produktu u nějaké konkrétní plodiny. Dejme tomu, že produkt je možné použít v zemědělství, nikoli však v městských oblastech a podobně. Také je důležité si, ří, si uvědomit, že ne všechny aktivní složky, které jsou schváleny, které jsou předloženy ke schválení, jsou skutečně schváleny zhruba 15 žádostí eh, tedy je zamítnuto. Nicméně v rámci procesu opětovného zhodnocení, jak už řekl kolega, je to tedy běžící proces. My se zabýváme aktivními složkami, produkty a někdy eh, navrhneme úplné stažení nějakého produktu z trhu, jindy zůstane na trhu, ale jeho užití je výrazně omezeno. A ve Spojených státech je to velmi podobné tomu, co řekli kolegové z Austrálie a Kanady. Já tady dnes nemám tady ten seznam aktivních látek, které bychom eh, zakázali. A také by bylo dobré, kdybyste mi řekli, za jaké období chcete ty údaje. V procesu hodnocení se samozřejmě najdou úseky, kdy se rozhodneme zakázat užití nějaké chemikálie úplně ve všech případech, častěji však dochází spíše ke změně označení, tedy toho štítku u daného produktu, případě zakázíme určité způsoby užití nebo formu užití, takže například už to není možné rozprašovat, ale pořád je ještě eh, možné to zapracovat do půdy nějakým jiným způsobem, nebo například je třeba eh, tedy mít eh, jiné ochranné prostředky, pokud provádíte aplikaci daného produktu, Případně také tedy se mění obsah toho štítku, aby obsahoval i jiné limity užití a někdy je přímo zakázána určitá konkrétní aktivní služba, většinou eh, formou postupného útlumu užívání. Máte slovo, mohli byste prosím pěkně ještě zareagovat na tu druhou otázku? So I believe this... Takže, jestli se nepletu, ta druhá otázka se týkala konkrétních požadavků státu, státu Kalifornie které se vztahují nejenom na pesticidy, ale vůbec tedy celou škálu látek, které mohou být klasifikovány podle určitých specifických typů hodnocení na základě jejich specifických účinků. Stát Kalifornie skutečně přišel s požadavkem, A to se netýká jenom pesticidů, ale celé řady látek. Podle kterého pokud IARC, čili Agentura pro výzkum rakoviny, zjistí, eh, že došlo k případům, které jsou notifikovány a veřejnost by s nimi měla být seznámena, pak pokud je tedy eh, pak je tuto informaci možné předat veřejnosti například na štítku k danému pesticidu, ale samozřejmě existují i jiné formy, jak informovat veřejnost. No, co mě překvapuje je, že pakliže v kalifornském zákoně existuje možnost, aby byl pesticid označen za karcinogen na označení, což je normálně to informace pro spotřebitele, jak je možné, aby průmyslový zástupce jako Monsanto atakoval eh, tento zákon. No to přece není možné, jak to, že Monsanto nechce dá poskytnout informaci, kterou předepisuje legislativa daného státu. Znamená to tedy, že průmyslový podnik jako je Monsanto, nebude respektovat legislativu dané země? To je přece to, co to znamená. A to je tedy velice závažné porušení demokratické zásady. Ale to není otázka. <laughs> Souhlasím. To byla spíše připomínka, že? Ale je důležité to konstatovat, že? Je to důležité pro nás, pro všechny takováto informace, pro naše svobodné posouzení. Paní Tornano. Merci, monsieur le Děkuji, pane předsedo. Vážení experti, já bych se ráda vrátila k nepřítomnosti paní Marino Vergar Carlos, která se rozhodla eh, nepřijet dnes eh, protože eh, to nás prostě, to znamená, my jakoby máme pocit, že to souvisí zaražejícím způsobem s tím srpnovým rozhodnutím kalifornského soudu. A to je tedy judikát skutečně velice významný, protože by to mohlo ovlivnit eh, rozhodování dalších federálních i jiných soudů, mm, eh, protože agentura jak je řečeno v rozsudku, selhala při předepisování povinného označení, povinné nálepky na tento produkt. To znamená, a e, e, dokumenty e, prokazovaly, že tento produkt byl karcinogenní. A já se tady obracím na všechny tři experty. Jaká vylepšení hodlají podle vás učinit nebo měly by učinit agentury, aby se zamezilo takovémuto typu skandálu? Děkuji mnohokrát. Um, Pane předsedo, jestli dovolíte, vzal bych si chviličku času na promyšlení odpovědi na tuto otázku. My máme opravdu velice přísný regulační systém u nás v Austrálii. Samozřejmě, já už jsem o tom hovořil i v úvodním vystoupení, my se vždy snažíme zlepšovat náš regulační proces a to ve všech oblastech. Myslíme si, že to hraje důležitou roli regulačního orgánu 21. století, abychom se neustále snažili o zlepšování uh, našich postupů. A pokud jde o specifickou odpověď na vaši otázku spojenou s glyfosáty, mohu pouze opakovat to, že náš regulátor se podíval na informace agentury IARC, na hodnocení glyfosátu a pokud skutečně je glyfosát používán v souladu s instrukcemi, tak jeho použití je u nás považováno za bezpečné, pane předsedo. Pan Okoen, děkuji za slovo. Pane předsedo, já už jsem o tom hovořila před chvíli, pokud jde o glyfasáty a reevaluaci, opětovné hodnocení, je to proces založený na hodnocení rizika, rozsáhlých vědeckých průzkumech, všech dat veřejných, soukromých, proprietárních, mezinárodního charakteru. Spolupracujeme s kolegy ze všech stran, aby skutečně jsme využili informace, které jsou k dispozici v různých studiích. Je to opravdu založené na hodnocení rizika na základě mezinárodních protokolů, na základě evidence, důkazu a dospěli jsme k závěru, že glyfosát je akceptovatelný pro další registraci nemáme tak rozsáhlé výhrady. Prostě mm, musí to být samozřejmě všechno označeno na štítku. Samozřejmě, že glyfosát může představovat určité problémy a my se snažíme o mezinárodně regulační spolupráci mezinárodních regulačních orgánů v tomto ohledu. A samozřejmě, že vždycky informujeme o možných rizicích kanadskou veřejnost. Pane předsedo, u nás ve Spojených státech my jsme diskutovali už tuto záležitost. Náš regulační systém je založen na robustním přístupu hodnocení rizik při eh, tvorbě právních předpisů. My se snažíme v rámci programu i v rámci našich eh, stanov vždycky o zlepšování všech procesů hodnocení a schvalování a povolování. Jsme v kontaktu s našimi kolegy ze soukromého sektoru, poradenských skupin, vědeckých skupin, které identifikují oblasti možného zlepšení či metodologických procesů z politického eh, či procedurálního hlediska, kdekoliv je možné jakékoliv zlepšení, se snažíme o to, aby tento program vždy, byl vždycky založen na velice jasných a solidních vědeckých a procedurálních postupech. Pokud jde o glyfosáty, my v současné době právě procházíme tímto procesem reevaluace, už jsem se o tom zmínil několikrát a výsledky budu moci zmínit až po dokončení eh, tohoto procesu. Děkujeme, paní kolegyně. Ještě doplňující otázka. Já k to, je to dotaz, otázce na všechny tři panelisty. Kolik um, s, uh, lidí musí zemřít, abychom uh, řekli, že glyfosát je karcinogenní a ne možná je karcinogenní. Pan Kevink možná, pokud jde, asi potřebujete chviličku, abyste se eh, ještě nad tím zamyslel, takže pan Parker možná, pokud jde o ten počet mrtvých, Víte, jestli mohu, pane eh, předsedo, já bych podobně jako kolega před chvíličkou si vyžádal eh, minutku na promyšlení odpovědi na tuto otázku. Jestli dovolíte, já bych teda možná zahájil odpověď na tuto otázku, kolegům umožnil trošku času promyslet to. Víte, ty principy hodnocení rizik na základě vědeckých důkazů zásadní je zajistit, aby tam nebylo žádné neakceptovatelné riziko. My samozřejmě mm, přistupujeme k tomu obřetostním přístupem, konzervativním přístupem. Všechny studie, které analyzujeme, všechna hodnocení, která máme k dispozici, musí zajistit, že je tam opravdu obrovská marže bezpečnosti, pokud jde o množství pesticidů, kterým mohou být lidé vystaveni opravdu velice solidní výsledek, který z toho vyplývá, pokud jde o možný dopad na lidské zdraví. Založené je to všechno na nejaktuálnějších vědeckých důkazech, mezinárodní hodnocení rizika, které máme k dispozici. My prostě děláme vše, co je v našich silách, abychom zajistili, že tyto produkty mohou být používány bezpečným způsobem. Nejde o počet úmrtí, které či skutečně mm, těchto případů Eh, takového poškození lidského zdraví, ale i životního prostředí, které bereme samozřejmě v potaz. Využíváme veškeré možné nejlepší procesy hodnocení rizika a nejkvalitnější vědecké důkazy, které se, kterými se snažíme celý tento proces zlepšovat. Děkuji, děkuji za možnost eh, určitého času na promyšlení odpovědi. Podobně jako v Kanadě, i my všechno zakládáme na vědeckém přístupu, zamezit ne, nějakému nežádoucímu eh, negativnímu dopadu, především pokud jde o hodnocení reziduí pesticidů v potravinách. Standardy, které hodnotíme, se zabývají tím, zda to využívání skutečně je v souladu, pokud je to využívání v souladu s označením a instrukcemi, nevede k nějakému přehnanému negativnímu dopadu, čili my se snažíme opravdu e, dosáhnout takového toho standardu, kde z největší pravděpodobností skutečně je tento negativní dopad vyloučen. Pokud kde Eh, na, eh, pokud jde o odpověď na mou otázku, tak skutečně k tomu, co řekli kolegové, vlastně ani nemám co dodat. Náš systém je podobný, pane předsedo. Děkujeme a nyní má slovo pan Wojc. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já bych se obrátil na všechny tři panelisty. je nějaký glyfosát v rámci těch produktů, které jste nepovolili na trh to je první otázka a potom studie eh, odvětví v tomto ohledu. V evropském procesu jsme zjistili, že samozřejmě dané odvětví musí zaplatit za náklady na vědecké studie, vědeckou analýzu. Jak to všem vypadá u vás? Může z takové odvětví vybrat, do kterých studií bude investovat, které zahrne do těchto prostupů? Jde o nějakou registraci těchto studií, to znamená, pokud chtějí eh, zadat nějakou studii, tak o tom musí hovořit již ve své žádosti nebo mm, řekněme, ehm, proběhne 40 studií a oni si z toho vyzobou 21, které věnu, které odpovídají jejich zájmům a pak teda to založí na těch 20, které jsou pro ně příznivé. Jak to vypadá ve vašich zemích? Děkuji. V Austrálii je pravda, že eh, průmyslí, průmysl nám dodává podpůrné informace, které jsou potřeba pro registraci produktu a asi by bylo správné říci, že hodnocení těch produktů se však neopírá jen o informace, které předal žadatel. Já od svých vědců eh, čekám, že jednak tedy eh, té problematice rozumí a že si to sami přehodnotí, takže nejde o nekritické přejímání. A tam, kde vzniknou pochyby o nějaké konkrétní studii, ať už jde o účinnost nebo něco jiného, tak se tedy naši vědci vlastně začnou věcí zabývat do větší hloubky a obrátí se i na ostatní zástupce akademické půdy. Pane předsedo, v Kanadě Tam, kde hovoříme tedy o žádosti zaregistrovat nové aktivní složky, tady máme výčet studií, které je třeba provést předtím, než je možné zaregistrovat novou látku. A to znamená, že bereme v úvahu nejenom tedy to, zdali byly provedeny a předloženy všechny studie k dané aktivní složce v okamžiku předložení žádosti, ale také se tedy eh, si zjišťujeme, zdali mezi tím věda nepokročila dál, neobjevila se nějaká nová zjištění k dané látce. A v Kanadě tedy eh, výrobci kteří se zaregistrovali, mají zapovinnost nahlásit jakékoliv nepříznivé účinky či existenci studií, o kterých vědí a které tedy prokazují nějaké nebezpečí. Čili pokud vědí, že existuje vědecká studie, která poukazuje na určité nebezpečí, mají zapovinnost nám to říci. V USA je systém podobný tomu, co popsal kolega z Kanady a kromě toho také studujeme vědeckou literaturu, která je běžně k dispozici a e, která tedy může být z jiných zdrojů, než použil žadatel o registrace a to také zapracujeme do našeho procesu hodnocení vědeckých informací, čili tady my bereme v úvahu nejenom vlastně ty korporátní údaje, které předložil žadatel, ale také vědecké poznatky obecně. Um, ta první otázka ještě, já teď nechci kritizovat, já vás nechci kritizovat, ale vy jste nezodpověděl na mou otázku a to se týkalo registrací studií. Zda se nějakým způsobem tedy registrují studie, které provádí e, průmysl a určité postupy eh, ukázaly, že tady je také problematický pohled na věc. Ale teď, abych byl konkrétnější k té otázce, zda existují nějaké produkty obsahující glyfosit, které jste nepovolili. Eh, znamená to, že je to zakázáno? Protože máme tady jeden produkt, který je eh, v Evropské unii zakázaný. Um, I don't have information to hand whether we have... V Nemůžu říct, že bychom eh, tedy zakázali nějaké, eh, nějaký konkrétní typ glyfosátu v nějakém konkrétním složení, ale pokud to výbor chce vědět, tak eh, tedy tyto informace pro vás opatřím a předám. Ale já tady v podstatě nevím, o co vám jde a také bych rád věděl, za jaké časové období tuto informaci chcete. Pane předsedo, pokud jde o glyfosáty, které nebyly schváleny, jak už jsem řekl, my provádíme opětovné hodnocení všech aktivních látek a velmi často pak dochází k tomu, že na produkt jsou uvalena další dodatečná omezení, takže už není možné je používat určitým způsobem nebo na určitou plodinu. A pokud jde o konkrétní látky, o které jste tady hovořili, tady prostě nemám k dispozici odpověď zdali tato konkrétní aktivní složka je nadále obsahem glyfosa, produktů z glyfosáty. Já také nemám tuto informaci a budu ji muset výboru dodat následně. Merci, merci, monsieur Děkuji, děkuji mnohokrát, paní Nošl. Jsem známá tím do mě, že hovořím velice jasno. A mě velice překvapuje ta nepřátelská atmosféra, která tady panuje, protože vy jste přijeli, abyste nám pomohli, alespoň tak na to hledím. Přijeli jste k nám, abyste nám pomohli, abychom se od vás mohli něčemu poučit a vůbec nechápu, proč se z toho stal tribunál, který se týká Monsanta, ale ne vaší práce. Proto musím říct, že jsem tedy velice překvapená tou nepřátelskou atmosférou dne a chci teď položit za sebe pár otázek. Austrálie, tak jste jste řekl, eh, rutině eh, přeskoumává již ty povolené pesticidy. Eh, jak to provádíte, jak často a když se vyskytnou nové studie, kde například částečky pesticidů se vážou na částice prachu, mohou být potom, za to může být zahrnuto do dalších kontrol. Ale kdy dochází k, ke kontrole těch, těch produktů nebo těch látek, které jsou povoleny, ale kdy je ta hranice bolestivosti překročena, takže třeba se tím zaobírat a smějí se tím zaobírat stejné osoby? To je u nás problém. Mám pocit, že u nás to je prostě stejná skupina osob, která prostě e, nechce, aby k tomu docházelo, protože by spochybnila tu autorizaci, kterou udělala předtím. Eh, druhá otázka. U nás v Evropě se to nedělá. Mě by zajímalo, zda se to děje u vás, že pesticidy, tedy aktivní látky anebo produkty pesticidů, eh, se také zkoumají eh, z hlediska střednědobého a dlouhodobého účinku na půdní organismy. U nás se to nedělá, ale my se chceme zlepšit, tak by mě zajímalo, zda se to děje u vás. A třetí otázka, maximální mezní hodnoty pro glyfozáty a pro OMPA a další produkty v půdě a v povrchových vodách. V povrchových vodách. Existují tady nějaké mezní hodnoty? Ani to nemáme. I tady se chceme zlepšit. A nás by těšilo, kdyby někteří už to dělali a my bychom se mohli od nich poučit. Děkuji. Um, Konkrétně, pokud jde o glyfosáty, opět nemám tyto informace s sebou, protože jsem eh, nevěděl, že vás to zrovna bude zajímat. Ale opět eh, tedy rád tyto informace vyhledám, až se vrátím. Ale tyto informace jsou k dispozici i pro veřejnost, takže vám je rád poskytnu. Jak už jsem řekl předtím, my schvalujeme aktivní složky a také příměsi a tam, kde eh, tady se objevují nějaké nové vědecké poznatky, tak znovu prověříme chemikály, která je již uvedená na trh ve světle těchto nových vědeckých poznatků a to stejným způsobem, jako kdybychom ji schvalovali od začátku, čili jde o komplexní vyhodnocení všech bezpečnostních, environmentálních eh, kritérií dopadu na lidské zdraví a tak dále. Já doufám, že jsem tím odpověděl na otázku. Um, um, Pane předsedo, vy jste se ptal, ptali na to, co se stane po uvedení na trh, pak se ukáže, že ta látka má nějaký dopad na životní prostředí, jak to monitorujeme, zvláště pokud jde o dlouhodobý či i krátkodobý dopad. Za prvé, my vždycky uvažujeme s ohledem do budoucna aby bylo jisté, že ten produkt lze užít a nebude mít žádné nezamýšlené vedlejší dopady na životní prostředí a lidské zdraví. V rámci našeho hodnocení rizik se snažíme tedy také hodnotit, eh, jak se bude ten produkt rozkládat po užití, zdali to nemůže mít nějaký dopad na životní prostředí. My si tedy modelujeme určité situace a i to je součást toho vyhodnocení před registrací. Také mm, tedy se snažíme stanovit ten mezní limit, po jehož překročení může být látka nebezpečná pro akvakulturu nebo životní prostředí. A to zase u každé té aktivní složky. Hodnotíme, zdali se tedy může dostat do povrchové vody, proniknout do podzemní vody, protože protože vlastně pitnou vodu vyrábíme jak z povrchové, tak podzemní vody. Takže je důležité tuto skutečnost zkoumat, zdali například nedochází k postupné sedimentaci této látky, až překročí určitý mezní limit, tam, který, kde se dostane do vody. A podobně ve Spojených státech také hodnotíme potenciální dopad na životní prostředí u každého konkrétního pesticidu. A to do jaké míry tedy ta látka může pronikat do povrchové či podzemní vody. Také hodnotíme ekologická rizika jakožto součást každého opětovného hodnocení a, a v rozsahu stejném jako při registraci. A v případě, že zjistíme, že tedy to riziko může být nepřijatelné pro životní prostředí, snažíme se nejprve navrhnout určitá a zmírňující opatření. EPA se musí řídit zákonem o bezpečné pitné vodě a tam je tedy stanovená maximální možná míra kontaminace e, pitné vody pro veřejnost, glyfosáty. Já vám rád tuto informaci předám později, protože vím, že se tedy jedna z těch otázek týkala právě této hodnoty. Děkuji. Další kolegyně. Děkuji mnohokrát. Chci také poděkovat za to, že jste za námi přijeli, abyste nám nás informovali o tom, jak se ve vašich zemích nakládá s registrací, eh, se schvalováním pesticidů. A to je vlastně téma našeho výboru. Já na rozdíl od své kolegyně Neuchl nejsem zklamaná zdejší atmosférou, já ji chápu. Já jsem spíše bezradná. A sice bezradná nad tím, jak se tady odpovídá Vždyť jsme hovořili hodně o rizicích. Na závěr jste to taky ještě řekl, že riziko se hodnotí, že se pokoušíte to riziko zmírnit, ale po takřka dvouhodinové diskusi mi pořád ještě není jasné, eh, jak vysoké riziko jste ochotni vzít v potaz, eh, jak ho chcete zmírňovat, eh, jak se reaguje na rozsudky Eh, protože nejenom v Kalifornii došlo k rozsudku, eh, i v Brazílii eh, začátkem srpna soudní rozsudek pozastavil možnost používání glyfosátu a já prostě Eh, bych ráda řekla, že i tam to bylo na základě vědeckých poznatků a ne na základě nějakých pocitů. A když se podíváme, co se děje ve světě eh, na základě vědeckých výzkumů glyfozátu, Mezinárodní eh, ústav pro výzkum rakoviny, to je také vědecký ústav, no tak se ptám, co všechno zvažujete. Vy jste řekl, že se díváte na všechno. Na jedné straně, když přijde něco relevantního, tak se všechno ještě jednou hodnotí, ale co pak to není relevantní? To, co zjistil ten vědecký ústav pro výzkum rakoviny, když řekl, že glyfosáty jsou pravděpodobně karcinogenní, no tak co tedy vůbec zahrnujete? A tak trochu tady vidím určitý rozpor, když na jedné straně tady hovoříte o nedostatku personálu, což tedy chápeme, protože to není jenom problém vašich institucí, to je mezinárodní problém. A na druhé straně tady hovoříte o tom, že zahrnujete všechno. No já bych ráda věděla, eh, ráda bych, abyste nám dali jasnější obrázek, kde skutečně leží vaše priority. Jaká vědecká hodnocení musí přijít, eh, jak Evropské instituce eh, jsou zapojovány. Jak zvažujete jednotlivé analýzy, abyste třeba znovu zahájil nějaké přeskumné řízení? Já jsem prostě doposud nepochopila, jak to tedy vlastně funguje. A vždycky přicházejí přeci nové poznatky, ale já mám prostě takový pocit v současné době, že pořád říkáte, všechno je dobře a všechno jsme dělali správně a všechno jsme dělali nejlépe. A podle mého názoru určité věci přece jenom nebyly zohledněny. Ku příkladu reakci IARACO, Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny. A vy si pořád ještě i po těchto výsledcích domníváte, že tady jaksi není potřeba hodnotit nic znova? Um, Pane předsedo, to byla tedy opravdu dlouhá otázka. Ale já se budu snažit ze všech sil zodpovědět. Za prvé, Austrálie netvrdí, že nemá dost zdrojů na to, aby prováděla hodnocení či opětovné hodnocení chemických produktů, které jsou uváděny na australský trh. Všichni tři regulátoři eh, byli v rámci této diskuze opravdu otevření, roz, důkladně jsme odpověděli předem na otázky, které, náš výbor, které váš výbor položil a myslím, že jsme tím také jasně naznačili, kam až sahá naše zodpovědnost. To, že takže ať už se tady zaměříme na jakoukoliv chemikálie, ať už je to glyfosát nebo Eh, jiná látka, hodnotíme účinek a bezpečnost. A když hodnotíme bezpečnost, tak právě tady ten dopad na lidské zdraví je eh, naprosto zásadní, nejenom dopad na životní prostředí. Já mám tady pocit, že jsme byli velmi otevření, nabídli jsme jasné odpovědi na otázky, o jaká kritéria nám jde. A tady, tady vždycky hodnotíme rizika a riziko Eh, vždycky existuje. Také to tu riziko toho, že tedy vědecké poznatky se od sebe liší. Nicméně moje agentura APVMA je přesvědčena o tom, že glyfosáty v Austrálii používány být mohou a jsou používány bezpečným způsobem. Já k tomu jenom dodám, že z vědeckého hlediska u celé řady aktivních látek, prostě aktivní látka, která má být aktivní, takže tam je eh, inherentně obsaženo určité nebezpečí. Ovšem to, zdali je skutečně škodlivá, závisí eh, na tom, zdali jsou lidé vystaveni jejímu užívání dlou, nebo zdali je tomu vystaveno životní prostředí. A někteří vědci tedy přímo zkoumají to, zdali nějaká aktivní látka nepředstavuje nebezpečí, zdali za určitých velice specifických okolností nemůže vést ke vzniku rakoviny. A chemikálie jako glyfosát, jestliže je používána v souladu s omezením jejího užití a s tím, co je uvedeno na štítku k tomuto produktu, si klademe otázku, zdali tedy i poté eh, může dojít k nepřijatelnému vystavení potenciálním škodlivých škodlivým účinkům. Samozřejmě, že tedy to nebezpečí je inherentní u každé aktivní látky. A pokud jde o glyfosáty, které se používají v zemědělství, my jsme si provedli vyhodnocení tohoto vystavení, ať už jde přímo o pracovníky v zemědělství, kteří látku používají i pro okolní populaci a zjistili jsme, že to riziko tam prostě není. Ve Spojených státech pořád ještě provádíme proces přehodnocení glyfosátu, takže ještě jsme tedy nedospěli k žádnému závěru. Jedna věc, kterou bych chtěl dodat, možná by to bylo užitečné pro výbor, vy jste se ptali na kritéria pro hodnocení. U každé studie, která je potřeba před registrací či opětovným hodnocením, používáme standardní postupy hodnocení. A informace o tom jsou k dispozici veřejnosti na webové stránce EPA. My vám rádi zjednáme přístup. A také tedy provádíme vzájemné porovnání eh, těch jednotlivých eh, regulatorních rámců, kterými eh, řešíme řízení rizik a tyto informace vám také rádi přidáme. Chair, can I raise a point of order? Takže jestli dovolíte procedurální poznámka, pane předsedo, my máme jednu minutu na, od, na otázku předchozí kolega měl více času k dispozici, takže bych vás poprosila, abych jsme, abychom dodržovali tato pravidla, pane předsedo. Samozřejmě, paní McIntyre. Ano, požádala jste mě o to, uděláme to. Takže nyní pan Gerek. Já bych rovněž rád poděkoval všem našim panelistům a myslím si, že pokud je o Ameriku, Kanadu, Austrálii, já si myslím, že tak nějak všichni máme kořeny v Evropě. Proto by bylo dobré najít takovou uši spolupráci mezi jednotlivými agenturami a úřady a tak dále. A teď bych velice rád pokračoval v Němčině. Myslím si, že by bylo hezké, kdyby tady byla přítomná i EFSA Eh, protože připomínám to vyjádření. EFSA má 40 spolupracovníků tam, kde Amerika pracuje se 4 tisíci pracovníky. A když hovoříme o dokumentech či informacích, tak mm, si vždycky vzpomenu na to číslo, že EFSA čistě pro pesticidy, které obsahují glyfozát, tam mají 150 tisíc dokumentů, které přeskoumali. A to by byla možnost, která by nás také mohla eh, vést tomu, abychom určité otázky tady vlastně vůbec nekladli. A já si myslím, že třeba pochopit agentury taky, chápat je. U glyfosátu hovoříme o účinné látce mezi mnoha, jedné z mnoha. A EFSA nebo součást glyfozat jako takový není karcinogenní, ale jsou to součásti celkových pesticidů, které karcinogenní jsou. A v tom případě jsou nutné definice, do jaké míry se vám daří jako agenturám přivést osvětu tam, kde my E, částečně e, prostě smícháváme aktivní látku a ten e, výsledný produkt upravený. Um, thank you for... Děkuji za tento dotaz. Ano. My jsme, i když Samozřejmě část našich lidí má kořeny v Evropě, my jsme zároveň součástí Asie a máme velice pozitivní přístup k takovému multikulturnímu kontextu. Já v podstatě mohu odpovědět, tak jak už jsem hovořil o těch aktivních látkách, o těch procedurách. My se zabýváme nejenom aktivní látkou, ale i všemi formulačními přísadami, které jsou součástí Eh, tohoto výsledného produktu, pokud jde o EFSU a to, jak postupují oni, to já samozřejmě nemohu udělat, mohu pouze poskytnout informace o tom, jak to děláme my v Austrálii. Myslíme si, že to odpovídá potřebám našeho lidu, našich lidí, našim závazkům v rámci legislativy australské, to znamená chránit zdraví občanů, zvířat a životního prostředí. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, my už jsme o tom hovořili u nás, pokud jde o naše procesy hodnocení rizika v Kanadě. My se zabýváme nejenom aktivní látkou, ale samozřejmě i koncovým produktem, který obsahuje aktivní látky a zároveň zvažujeme všechny formulanty, všechny složky, které by hm, mohly způsobit nějakou škodu, čili my opravdu hodnotíme všechno, co poté se dostane do hm, vnějšího prostředí. Takže skutečně v tomto máme čisté svědomí. Možná výhodou toho, že vystupuji nyní jako poslední, mohu říci, že k tomu skutečně nemám co dodat, protože naše procesy se nejliší od toho, co bylo řečeno ohledně Austrálie a Kané. Paní Rybazi, prosím, já bych se ráda vrátila k té transparentnosti poskytování informací. Vy jste se zmínili o transparentnosti Ráda bych se zeptala, když hodnotíte nějakou aktivní látku, zda odborníci, nezávislí odborníci mohou mít k dispozici přístup nebo přístup, mají přístup ke studiím jednotlivých um, industriálních odvětví, které jsou s tím propojeny. Je to veřejné nebo je to propojeno s uh, určitým podnikovým tajemstvím, které někdy podniky aplikují. Dále jsou to metody určitého zmenšení rizika či škody takový příklad za všechny. Vaše hodnocení rizika pro u nás, pro naše, pro naše účely znamená, že je méně chránící, protože pokud jde například u zemědělců, o zemědělce, když například tam je nějaká škola, která mm, znamená, že vlastně tam budou studenti, žáci exponováni, čili vidíte, že tam opravdu to může eh, být, tam můžou být mnohem více exponováni než někdo, kdo žije někde eh, na venkově. Zda i toto berete v potaz. A poslední záležitost, eh, to znamená, to je ta otázka MRI, to znamená minimální hodnota těch reziduí. Zda to je pouze pro pesticidy, nebo máte tuto hodnotu MRI, Ehm, například e, nejenom pro pesticidy a v jaké e, je výši. To znamená, zda jsou tam různé tyto hodnoty. Děkujeme. Pan Parker má slovo. Můj úřad je nezávislým úřadem a máme samozřejmě k dispozici nezávislé vědecké informace, které podporují žádosti. Toto je na naše povinnost vůči parlamentu, vůči vládě a tak dále. Pokud jde o poskytování informací, my zveřejňujeme, jakmile dojde k žádostem o všechny detaily, studie, které byly předloženy, které podporují danou žádost o povolení produktu a zároveň určitý, určité schrnutí rozhodnutí, ke kterým jsme dospěli. Čili myslíme, že skutečně transparentnost eh, i na základě povinností, které vyplývají z naší legislativy, že to plníme a zároveň jsou tam různé kroky veřejného hodnocení, které jsou zahrnuty do tohoto procesu. Pokud je o hodnoty MR, i to jsou hodnoty, které jsou konkrétní pro jednotlivé produkty, záleží tam vždy na konkrétním produktu, jaká bude hodnota těchto reziduí, to aplikujeme přesně tak, aby eh, především lidské zdraví a bezpečnost byla vždycky na prvním místě, byla zachována. Pane předsedo, děkuji za tento dotaz. Jsou zde vlastně tak potenciálně tři dotazy. Pokud, jednak je to transparentnost, já už jsem v úvodním slovu o tom pohovořil. V Kanadě zveřejňujeme i v rámci veřejného hodnocení výsledky našeho hodnocení rizika, zprávy rizika, návrhy v tomto ohledu, zároveň i konečné regulační rozhodnutí. A v tomto dokumentu tu hovoříme o tom, jak jsme zohlednili veškeré informace, data, připomínky, které jsme měli k dispozici a jak to vedlo k tomu konečnému regulačnímu rozhodnutí. Kanadská veřejnost na základě právního rámce stávajícího má možnost přístupu ke všem testovacím datům, které podporovaly dané rozhodnutí v tom okamžiku, ve kterém rozhodnutí padne. Čili opravdu mohou přijít k nám do Otavy a mohou se pos- dívat na konkrétní dokumenty, pokud teda nebudou je využívat pro komerční účely, tak mohou skutečně analyzovat a podívat se na veškerá data, která vedla k našemu rozhodnutí. Pokud je o MRL, eh, úrovně, nějakou mitigaci a tak dále, my samozřejmě v procesu hodnocení rizika zvažujeme veškerou expozici, ať už jde o pracovníky, nebo ty, kteří aplikují tu látku, nebo různé možnosti pouze nějakého náhodného eh, exponování lidí, kteří by pracovali v dané oblasti, studovali v dané oblasti, například i městská, eh, městské oblasti, zda by tam mohlo dojít k nějaké expozici, pokud jde o rezidua, ať už je to například v, mm, v rámci znečištění čištění prachu a tak dále, čili všechno, co má dopad na lidské bytosti, toto všechno bereme v potaz, když zvažujeme eh, expozici. Pokud je o tyto hodnoty MRL, reziduální hodnoty, tyto úrovně, podobně jako v Austrálii, jsou stanoveny konkrétně na každý pesticid, každou složku a zároveň plodinu, eh, na kterou se daná aktivní látka používá. V Kanadě máme asi 15 tisíc právě takových eh, těchto MRL hodnot. U nás, pane předsedo, z amerického hm, pohledu, já už jsem se o tom zmínil v úvodním vystoupení, registrace a revelační proces, musí dodržovat určité kroky transparentnosti a tak dále. Zveřejňujeme tyto informace pokud jde o aktivní látky, schrnutí, jsou takzvané zprávy o hodnocení dat, informací u každé studie, kterou jsme zvážili při hodnocení daného rizika. Máme k dispozici procedury, postupy, aby veřejnost mohla možnost mít přístup k těmto studiím za určitě konkrétní okolnosti, tak jak je to stanoveno v našich statutárních informacích poskytnutých kongresem a samozřejmě tam jsou kritéria, na základě kterých má veřejnost možnost přístup k těmto studiím. Pokud je o tu mitigaci, o to e, zmírnění možného rizika či expozice, podobně jako v Kanadě, my samozřejmě zvážujeme všechny tyto cesty, potenciální expozice lidí, kteří budou používat tento projekt, aplikovat tento projekt, potenciální expozice lidí, kteří by mohli přijít do kontaktu s danou látkou po expozici, to znamená například protože tam je určité mm, sprejování a někdo najednou prostě mm, se dostane do toho sprejového zbytkového prachu a jakou, jaký by to mělo dopad na expozici. To všechno zvažujeme další oblasti, například pitná voda, spodní vody a tak dále. Je to vlastně, ano, určité hodnocení bezpečnosti těchto hodnot MRL reziduální hodnot. My se musíme dívat nejenom na například expozici, pokud byste konzumovali potraviny s těmito reziduji, ale všechno musíme říct potaz dieta e, nebo teda potravinové e, expozice, nejenom teda v potravinách, ale i ve vodě nebo například i když to Například eh, pokud došlo k nějakému použití těchto látek na trávník, tak jaký by mohl mít dopad expozice na člověka, který jde kolem a tak dále. Pokud jde o MRL, samozřejmě, že nejsou stejné pro všechny sloučeniny, látky, tyto limity jsou konkrétní pro, jedno, pro aplikaci, pro, jednotl, pro konkrétní plodiny, tak abychom opravdu stanovili maximální možnou reziduální hodnotu reziduí, aby vůbec mohlo dojít k, ke schválení konkrétní látky či produktu. To znamená, jak jsem vlastně to, co jsem chtěla říci, je, že k tomu přistup kupujeme, že samozřejmě metodologie je stejná, ale u každé látky je prostě ta úroveň MRL stanovená jinak, protože zhodnocujeme a bereme v potaz různé aspekty využití dané látky. Děkujeme. Paní Ajuzo má slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem si nechtěla vyjadřovat. Dovolte, abych velice srdečně poděkovala našim třem hostům, kteří přijeli, aby nám představili Eh, systém postupu schvalování pesticidů v jejich zemích. Také bych eh, chtěla, aby nás omluvili, eh, protože prostě jsme zatěžovali naši diskuzi touto historií glyfosátu, ale problém přece není glyfosát. Problém je, že glyfosát vrhl na trh Monsanto. A protože tady jsou určité nevládní organizace, které nejsou schopny eh, respektovat tyto záležitosti, eh, došlo. Ale podívejme se, co se dělo eh, například s použitím tohoto produktu pro odlesnění velkých oblastí a například také pro zničení komunistického režimu v severním Větnamu. To je přece problém glyfosátu. Samozřejmě vědecké zprávy. Eh, velice záleží na tom, eh, čím se zaobírají, ale celá řada vědeckých studií říká, že podle dávek glyfosát lze používat. Pro mě všechny vědecké zprávy jsou daleko významnější než rozsudek jednoho kalifornského soudu protože e, nevím, jakou vědeckou kapacitu může takový soudní tribunál mít, ale glyfosát, způsobem, jakým se využívá a tak dále, a tak dále, a tak dále. Já tady nechci v tom pokračovat. Samozřejmě, nemáme tady nulové riziko. Jakákoliv tableta, kterou si vememe, není s nulovým rizikem že a když nás operuje nějaký chirurg, tak se taky může stát spousta věcí. To, sam, to není svěcená voda přeci, glyfosát, ani destilovaná voda, to je jasné. Se všemi vědeckými zprávami, které jsou na stole a že jich je, Myslím si, že má, neexistuje víc vědeckých zpráv o pesticidech, než kolik existuje o glyfosátech. Eh, tak vy chcete nebo doporučujete, aby se glyfosát používal, ano nebo ne? Děkuji. Tak byla to otázka. No, ano, to byla moje otázka. Vždyť jsem se ptala. Otázka je, se všemi vědeckými studiemi, které existují, ve všech produktech, kde se používá glyfozát. Vy byste ho zakázali? Ano, či ne? Francie si může dovolit ten luxus, to třeba zakázat, protože může používat něco jiného, ale Indie si to dovolit nemůže. Um. Mr. Parker. Parker. Um, chair, I think as I've... Pane předsedo, já už jsem mnohokrát řekl, že když eh, vezmeme v úvahu současnou úroveň vědeckých poznatků necítíme potřebu provést revizi užití glyfosátu v Austrálii. Podobně v závislosti na v tuto chvíli dostupných vědeckých poznatků jsme přesvědčeni, že glyfosát je-li užíván za velice přesně vymezených podmínek, nepředstavuje riziko pro lidské zdraví ani životní prostředí. My také musíme opětovně, opětovně přehodnotit všechny aktivní látky, a to na cyklickém základě a jsme připraveni znovu tuto látku přehodnotit, pokud se objeví nějaké informace, že tedy riziko, které představuje pro lidské zdraví či životní prostředí, je nepřijatelné. Pokud se něco takového objeví, provedeme přeskum glyfosátu. Děkuji. Ve Spojených státech, jak už jsem řekl několikrát, pořád ještě provádíme přehodnocení. Nedávno tedy skončil proces veřejných konzultací a náš návrh nových metod rizikového hodnocení hovoří o tom, že jsme neobjevili žádná nová zásadní rizika. Dalším krokem však bude zvážit zpětnou vazbu veřejnosti a zapracovat ji do tohoto hodnocení a následně tedy navrhnout příslušná opatření ke zmírnění rizik. Merci. Děkuji mnohokrát. Paní Ajuza. Demokracie znamená síla. Demokracie spočívá také eh, v rozdílnosti názorů. Mm, eh, takže mm, to vlastně i naše dnešní diskuse dokazuje. Já vás vyzývám, abyste jela s náma 17. Eh, a 19. Eh, do Lyonu, kde eh, navštívíme agenturu, která se zaobírá výzkumem rakoviny. A budeme jistě diskutovat také o kontroverzních tématech kde se hovoří o tom, že použití glyfosátu bylo potenciálně karcinogenní. Já eh, také chápu to, co říkal pan Parker. Na jedné straně tady máme bezpečnost, dodržení bezpečnosti zdraví lidského zdraví, a na druhé straně jak dodržovat účinnost, účinnost využití rostlin, že ale to zase může <laughs> vyvolat eh, negativní jevy. No a to je prostě systemická otázka, to je vaši práce. Nesmíme zapomenout, že tady je také ekonomický aspekt. A vím, že vy jako agentury vlastně eh, eh, jste také nuceni pracovat podle zásady předběžné opatrnosti a to je princip, který zdá se nebyl aplikován v Evropské unii a to je mm, právní otázka. Hraje to velkou roli ve vaší práci? Sí, yo entiendo. Ah, yo entiendo. Já rozumím tomu, že tady máme různé názory, ale jisté je, že Máme tady určité hm, předsudky v oblasti glyfozátu. Jsou tady mnohé studie o glyfozátu a nejenom ta z toho ústavu výzkumu rakoviny, ale máme také jiné a jiné. To znamená, eh, je tady jedna taková studie proti řadě jiných. Ale vždyť jsme tady tak útočili na glyfosát ne z vědeckých, ale z ideologických postojů. A my nemůžeme eh, eh, prostě podrobit zemědělství eh, takovéto ideologické diktatuře. Já jsem pracovala v zemědělském výstavu celou řady let, 20, 20 let a užívali se tam pesticidy a nestalo se nic a že se jich používalo hodně. Děkuji. E, takže aplikujete, pan předseda říká také zásadu předběžné opatrnosti, nebo chcete tady ještě zareagovat na něco jiného? Prosím. Um, uh, Já princip obezřetnosti chápu tak, že musím říci, že ho neaplikujeme. My aplikujeme regulatorní systém eh, založený na hodnocení rizik. Riziko je nebezpečí plus vystavení a příslušné eh, zmírňující opatření. A to je vše, co aplikujeme. Pokud je o princip obezřetnosti, pane předsedo, to je nedílnou součástí naší legislativy, tam je zakotven princip obezřetného přístupu a náš celý princip hodnocení rizik se v podstatě opírá o to, že naše hodnocení a rozhodnutí mají vždycky ponechaný velký nárazníkový prostor pro bezpečnost. Ať už jde bezpečnost lidského, bezpečnost lidského zdraví nebo životního prostředí. Takže je to tedy vlastně nedílná součást, ten princip obezřetnosti našeho procesu hodnocení. Naše legislativa také obsahuje velice konkrétní požadavek, který nám umožní zvážet postavení eh, potenciálně ohrožených eh, obyv, skupin obyvatel, jako jsou například těhotné matky nebo malé děti i tedy ty musíme vzít v úvahu. A to je legislativní požadavek. Takže já bych řekla, že u nás princip obezřetnosti rozhodně platí a je nedílnou součástí našeho procesu hodnocení rizik. Hodnocení rizik ve Spojených státech se do velké míry opírá na velice, o velice konzervativní přístup k hodnocení, k tomu, jak odhadujeme eh, ještě možnou či povolitelnou míru expozice a podobně. Podobně, jako řekl kolega z Kanady, my také ještě používáme další faktory, kterými hodnotíme bezpečnost, to znamená extrapolujeme ty údaje, které máme z výzkumu na zvířatech, z pohledu potenciálního dopadu na lidi. A americká legislativa nás nutí zahrnout další bezpečnostní faktory nad rámec těch tradičních, zvláště tam, kde jde o potenciální vystavení eh, ohrožených skupin obyvatel, jako jsou čerstvě narozené děti, malé děti a tak dále, vůči pesticidům například. Takže my tady máme tady tu velkou bezpečnostní marži, která je nedílnou součástí našeho rozhodování. Děkuji. Paní Hazenkamp, omlouvá se pan předseda ještě, pardon. Ano, děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Mohu se tedy zeptat? Just to clarify um, my answer. My answer to you... Chci, chci vyjasnit svoji odpověď. Já jsem se vyjadřoval jenom k užití principu obezřetnosti, ale podobně jako kolegové z Austrálie, tedy z Kanady a z USA, Hodnotíme nejenom ta nebezpečí, která existují, ale i potenciální nebezpečí, to jsem chtěl jasně říct. Není to tak, že bychom nebrali v úvahu nebezpečí, které daná látka může představovat pro určitou specifickou skupinu obyvatel. Prostě jenom když jste použil ten termín princip obezřetnosti, tak jsem eh, odpověděl způsobem, jakým jsem odpověděl. Merci, Madame Azekamp. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já mám otázku, která jde do jiného směru. Ve knize Whitewash od Karlo Gilna můžeme čísti, že účastníci EFSI se objevili nepozváni na nevědeckém panelu o glyfosátu, eh, tedy členové EFSI a Přitom se zasazovali o používání glyfozátu a to potvrdili zástupci EPA a o tom už jsme hovořili na prvním slyšení. A já bych se tedy ráda dověděla, zda je běžné, že zástupce institucí Eh, vidíte přítomné na takových schůzích, aby tady tyto produkty vlastně propagovali a tvrdili, že ty produkty jsou bezpečné. Eh, že tedy při, přicházejí tady zástupci z jiných agentur. Či, um... Předsedo, já jsem úplně nepochopil, z čeho ta otázka vychází. Ale protože tady funguji jako regulátor pro Austrálii, vítám informace o všech vědeckých poznacích, které mi jsou ochotni předat moji kolegové eh, z vědecké komunity nicméně neovlivňuje to moje rozhodnutí, protože při svém rozhodnutí beru v úvahu zodpovědnost, kterou mám v rámci naší specifické jurisdikce. Nicméně, myslím, že všichni můžeme podpořit myšlenku spolupráce mezi věci nejrůznějších organizací, to je rozhodně užitečné a cené. A já bych byl nerad, kdyby tato spolupráce vymizela. A je to něco, co bychom měli přehodnotit v debatě s ostatními regulátory, zvláště tam, kde jde o a to zvláště z pohledu problematiky opětovné hodnocení chemikálí, které již byly uvedeny na trh. Já souhlasím s kolegou, že je naprosto zásadní v tom, to, aby vědci měli možnost volně komunikovat se svými kolegy a vést diskuzi o nejrůznějších aspektech hodnocení rizik. To podle mého názoru neznamená, že budou lobovat za nějaké schválení či uvedení na trh. A jak už řekl můj kolega, rozhodnutí regulátorů jsou nezávislá. My jsme vždycky připraveni vyslechnout si názor kolegů z celého světa. Občas ti jednotliví regulátoři mají možnost prostudovat studie, které, o kterých třeba na druhé straně světa ani nevíme. A proto tedy takovouhle interakci mezi věci podporujeme. Rozhodně to tedy neovlivňuje přímo naše rozhodování, ale ovlivňuje to naše pojetí vědy, vědeckého výzkumu. My například tedy velice respektujeme cokoliv, co produkuje EFSA, protože víme, že její vědecký tým je špičkový a pravidelně s nimi konzultujeme. Já souhlasím s tím, že spolupráce napříč tedy regulatorními teritorie je naprosto zásadní, aby to naše domácí rozhod- regulatorní rozhodování bylo obohaceno o nové poznatky. Spojené státy a Kanada více než 25 let společně hodnotí celou řadu nových aktivních látek, spolupracovali na celé řadě opětovných hodnocení a tato spolupráce rozhodně byla ku prospěchu celému procesu, ale stává se, že i když tedy vlastně máme před sebou stejné vědecké poznatky, rozhodujeme podle trošku jiných domácích kritérií. Takže ty výsledky se mohou trochu lišit, ale ty vědecké poznatky, o které se opíráme, jsou víceméně stejné. Sir, um... Děkuji, děkuji za tyto odpovědi. A nyní pouze jednoduché ano, ne. Pozvali jste i vědecké představitele z Mezinárodní agentury IARC po jejich um, odpovědi, že údajně glyfosáty by mohly být karcinogenní. Já vím, že se ptáte pouze ano, ne, ale trošku mě to zmátlo, ta vaše otázka. Víte, naše setkání s externími orgány jsou veřejné a kdokoliv se může zúčastnit těchto jednání, kdo, kdokoliv, ehm, dokonce i představitelé veřejnosti mohou v průběhu těchto veřejných jednání v rámci těchto výborů eh, s vědeckými poradci se zúčastnit a vystoupit. Děkuji. Děkujeme. Děkujeme a nyní další kolegyně. Paní Neuschl, já nechci tady nechat ve vzduchu to, co řekla kolegyně. Je nepravda, že řekla, že existuje pouze jedna jediná studie, která kritizuje glyfozát. To tedy skutečně je nepravda. A my jsme zvyklí na tom, že tady na slyšení nelžeme. To byla moje reakce na paní Ajuzo. Děkuji, paní Ajuso. Studie Jediná studie, která byla připuštěna, je ta z, jo, z té příslušné agentury. Já jsem kontaktní osobou, si už jsem sedm let v této funkci a jsem takovou kontaktní osobou mezi parlamentem a agenturou. Vědecké panely jsou panely, které združují vědce ze všech eh, zemí. Jsou to nezávislí odborníci s výborným životopisem a v těchto vědeckých panelech jsou pouze vědci, kteří jsou vybíráni komisí a já jsem se zúčastnila celé řady výběrových komisí a také výběru těchto vědců. EFSA se neschází s petenty, protože ti, co chtějí předložit nějakou petici, to udělají jiné agentury, ale rozhodně ne EFSA. Děkuji, paní McIntyre. Já bych ráda řekla, že takové opravdu nesmírně osvěžující. Máme zde tři velice důležité zástupce velice zásadních zemí, které dělají rozhodnutí na základě hodnocení rizika a vědeckých poznatků, protože v EU bohužel mohu říci, že my jak se využíváme pouze ten princip předběžné obezřetnosti, což nemá nic společného se selským rozumem, protože pokud tento, tuto zásadu rozšíříme na všechny aspekty našeho života, pokud bychom to udělali, tak v podstatě vlastně budeme pořád žít v nějakých bungalovek, protože samozřejmě dokonce i schody by mohly být nebezpečné, můžete z nich spadnout a tak dále. Pokud byste aplikovali tento princip na stavby, tak prostě budeme žít v nějakých bungalovech pouze. V našem výboru, ale obecně v EU, trváme na tom, že budeme regulovat úplně všechno na základě zásady předběžné obezřetnosti. Takže ta obrovská touha některých kolegů z toho právě pramení zakázat glyfosáty a všechny chemické látky. Já jsem diskutovala tuto problematiku s kolegy a mnoho kolegů říkají, že je prostě zakázali jenom proto, že jsou to chemikálie, bez ohledu na to, skutečně jsou nebezpečné. Já jsem opravdu neměla možnost položit otázky tolika významným eh, osobnostem, jak to můžeme udělat dneska, protože si dovolíte ještě dotaz ve vašich vlastních zemích. Vidíte nějaký způsob nebo určité možnosti něčeho, co byste chtěli zlepšit, změnit na procese, které používáte při schvalování chemikálií, konkrétní chemikálií, o kterých jsme hovořili? To je opravdu veliká výzva, abych odpověděl na váš dotaz. Protože já funguji na základě legislativy, kterou poskytl eh, parlament a samozřejmě ministerstvo zemědělství. Já samozřejmě musím postupovat v souladu s touto legislativou, ale vím, že v současné době se náš parlament věnuje určitým úpravám, legislativního charakteru, které by měly zlepšit naše procesy, ale ty nejprve musí schválit australský parlament. Takže já jsem se o tom zmínil ve úvodním slovu, jsme si vědomi toho, že svět se mění, že jsou zde nové technologie, digitální svět a musíme být adapt, adaptovatelným, flexibilním regulátorem, který se musí přizpůsobovat měnícímu se prostředí a světu. To znamená, že konstantně hledáme možnosti zlepšení a vytvářet lepší regulace, právní předpisy na základě přístupu založeného na hodnocení rizik a vědeckých důkazů. U nás v Kanadě, pane předsedo, my jsme rovněž vždycky otevření možným změnám v rámci business praxe, snažíme se o efektivní procesy a procedury, že se sna- vždycky se snažíme o transparentnost, maximální transparentnost. Tam nás samozřejmě čeká ještě práce. My se vždycky budeme snažit využívat ty nejlepší, nejkvalitnější vědecké důkazy, informace, které máme k dispozici. To, co bychom mohli zlepšit, ještě je možná komunikace komunikace ohledně nebezpečí, rizik, mm, mm, určitého principu předběžné obezřetnosti a tak dále. To si myslím, tam bychom ještě mohli přidat. To znamená takové jasnější poskytování informací ohledně těchto tří problémů pro naši veřejnost. Souhlasím s poznámkami mých kolegů. Jediné, co bych k tomu dodal, je, že my se permanentně snažíme o zlepšování našeho procesu, nejenom protože statutárně je to od nás požadováno, ale my opravdu se snažíme naše zaměstnance motivovat, aby takto postupovali a informovat veřejnost a žádat od veřejnosti zároveň informace o tom, jak bychom mohli zlepšovat naše rozhodovací jiné procesy. Děkujeme, říká pan předseda. Nemám další přihlášené do diskuze, takže jestli dovolíte, nejprve paní McIntyre bych rád řekla, že mě to opravdu ujistilo, to, co jste mi řekla, právě protože vy jste ZKR e a já jsem sociální demokrat, to si myslím, že je opravdu velice jasné, když dojde o takovou, takovou rozpravu, kde opravdu můžeme volně se vyjadřovat, tak je ano, ten přístup založený na riziku, ta otázka, samozřejmě, že zároveň je to i něco, pokud jde o tu problematiku předběžné obezřetnosti, ale zároveň je to otázka eh, rizika, které je neakceptovatelné ano, no, pokud, samozřejmě, že potom už ty hodnoty mohou být trošku jiné a tak dále. Samozřejmě to už je něco na hlubší analýzu, ale to, co my jakožto zákonodáci musíme řešit a prokázat, je, že je zde určitá technická, mm, vědecká část, ale zároveň politická. A vy jste, pane Parkere, o tom hovořil, o tom vyváženém přístupu, efektivita, bezpečnost, ale zároveň hospodářské výzvy. My, jakožto politikové, musíme nějak definovat eh, tyto oblasti, protože pokud ekonomické aspekty, no, od nás se očekávají určité vzory, Samozřejmě, pokud bychom spochybnili zde zemědělské modely a tak dále, o to zde nejde. Jde i o určitou roli, vědeckou roli expertu na druhé straně politiku a my musíme nějakým způsobem společně definovat tu společnou vizi a další rozvoj a vývoj v této oblasti. Jeden aspekt na který bych rád ještě poukázal v tom čase, který nám e, zůstal k dispozici, je ta možná spolupráce, protože od samotného počátku jsme vlastně hovořili o tom, že i naše agentura, Evropská agentura, jakož i e, například země v rámci OECD, že vidíme, že jsou zde určité trošku jiné přístupy. Vidíme, že ta vůle a odhodlání je společné v tomto ohledu, že ty zájmy jsou společné, ale například i ty možnosti výzkumu, mm, Monsanto a tak dále, o, já, mm, ostatní hráči. Já skutečně si myslím, že v oblasti výzkumu prostě bychom měli spojit naše úsilí. Ano, je zde i veřejný výzkum, průzkum, který je ale trošičku takový roztříštěný. Zde máme čtyři agentury na úrovni EU. Eh, e Každý stát má svou agenturu, čili vidíme, že ty metodologie a postupy práce jsou trošičku jiné EFSA například, o které hovořila paní Ajuzo nebo IARC. Vidíme, že ty metody nejsou stejné. Každá národní agentura má trošku jiný přístup. A já si myslím, že na evropské úrovni, ale zároveň na globální úrovni bychom získali, pokud by zde byly další synergie, e, určitá mutualizace, abychom i nám, politikům, dali k dispozici ty prvky, které nám umožní opravdu stanovit, které riziko už je neakceptovatelné i na základě principu předběžné od obezřetnosti, co může být karcinogenní nebo produkty, které budou eh, naši občané jíst, pít do budoucna, molekuly, které by mohly mít negativní dopad na naše zdraví našich občanů. Čili to, co, by, to, co vlastně je, mm, držíme na zřeteli vlastně my všichni kolektivně. Samozřejmě, že jsou zde určité hierarchie, určité normy, určité předpisy a tak dále, ale myslím si, že toto nám všem leží na srdci společně. Rád bych vám všem poděkoval. Samozřejmě vám všem eh, třeba našim panelistům. Jistě, že ten přístup byl trošičku jiný z strany všech zúčastněných, ale bylo to nesmírně obohacující, zajímavé, to, že jste se mohli zúčastnit, způsob, jakým fungujete, jaký režim používáte, jaké postupy, jakým způsobem fungujete zase trošku jinak než naše evropské agentury. Čili děkuji, že jste se takto aktivně zúčastnili naší práce, že jste odpověděli všichni na otázky, které jsme vám předložili předběžně. Je to i k dispozici na našich stránkách, odpovědi eh, i spojených státu, které budou za chvíli, eh, mm, jakmile je zpracujeme, rovněž na naší stránce k dispozici. Ještě jednou vám děkuji za tuto aktivní účast, za tuto nesmírně bohatou výměnu názorů. Těšíme se, že budeme k dispozici zprávu, která z toho bude k dispozici za chvíličku. Pan Tas s kolegyní se tomu věnují velice efektivně, takže ještě jednou vám všem děkuji za účast.